Bonjour à tous. Good morning. Dobrý den, vážení kolegové. Posaďte se, prosím. Již začínáme, už jsme začali. Dobrý den. Přeji vám všem dobrý den. Vážení kolegové, vážené kolegyně, Začíná eh, zasedání výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Máme obvyklý bod číslo jedna na pořadu jednání, je to přijetí pořadu jednání. Navrhuji, abychom odložili bod číslo 13 mezinárodní dohody, které stav projednávaných mezinárodních dohod Předpokládá se, že se bude o něm jednat zítra v rámci vystoupení předsedy rady našeho předsednictví, konkrétně našeho ministra vnitra, pana eh, Rubalkáva, A pokud se nic nezmění, zítra vystoupí ministři vnitra a spravedlnosti pan Rubalkáva a Kabaňo, kteří tedy jsou, zastupují naše předsednictví. A druhý bod, pokud jde o sdělení předsednictví, se týká zprávy pana Sowera o readmisních dohodách s Pakistánem. Hlasovat se bude během příštího zasedání výboru Libe 12. až 13. července, protože je to postup, který vyžaduje souhlas parlamentu. Nejsou není možné eh, eh, předložit pozměňovací návrhy k tomuto návrhu, takže členové, kteří chtějí se vyslovit proti tomuto návrhu, mohou hlasovat proti. V případě, že se chcete předložit pozměňovací návrhy k legislativnímu návrhu, máte možnost do pátku 27. června 12 hodin. Paní Flotr, máte slovo, prosím. Oui, merci, monsieur le président. Je suis euh, simplement, je voudrais... Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda řekla, že jsem překvapená. Jsem překvapená, že jsme se rozhodli to odložit na červencové jednání, protože pokud jsem tomu dobře porozuměla, tak ve Štrasburku bylo setkání se spravodem a se stínovým spravodem a tam jsme se zamýšleli nad tím, jak to tedy udělat eh, nejlépe, jak to přijmout eh, nejlépe po vstoupení v platnost Lisabonské smlouvy. Samozřejmě, že se tam otevřela spousta otázek. Eh, během toho setkání mezi spravodajem a stínovými spravodaji jsme jsme nicméně nedošli k žádnému řešení. To znamená, jak tady dojdeme k nějakému legislativnímu řešení nebo rozhodnutí, které bude jasně odrážet postoj parlamentu týkající se postupu. Takže já nevím, jak nevím, zda došlo k nějakému pokroku, ale my jako stínoví zpravodajové nevíme tedy, jak to dopadlo. Jak, jak to tady dopadne s tím rozhodnutím? Yes, thank you, Mr. Chairman. Uh, Mr. Shogo, the rapporteur. Děkuji, pane předsedo. Spravodaj eh, tady není, ale já jsem s ním hovořil, ale eh, eh, pochopil jsem ho trošku jinak než paní Flotry. Já si myslím, že bychom s tím, že bychom měli o této důležité iniciativě hlasovat a na plenárce o tomto tématu budeme diskutovat tak, aby všichni poslanci měli příležitost se k tomu vyslovit. Jak jste, pane předsedo, správně řekl, máme pouze možnost říci ano nebo ne této smlouvě. Takže proto souhlasíme s tím, aby se vedla debata na plenární zasedání a nebude k tomuto usnesení. Děkuji. Having heard, I think there is an agreement as... Eh, takže myslím, že se shodneme na tom postupu paní Guillaume. No, très vite, parce que... Euh, Jenom velmi rychle, protože já jsem byla spolu s paní Flotr na té schůzce a musím potvrdit skutečnost, že jsme se rozešli s naprosto eh, jasným stanoviskem, že budeme mít usnesení nebo prohlášení jak chcete, nevím teď přesně takhle časně z rána, jak by se ten dokument jmenoval, ale každopádně takovýhle dokument, který by měl politický obsah a který by se tedy týkal této dohody a také těch podmínek, za kterých by poslanci Evropského parlamentu získávali informace a jak bychom se také mohli dočkat odpovědí na tu celou řadu otázek, které eh, zazněly na adresu právě obsahu této dohody. A potvrzuji eh, závěr této schůzky, který byl hm, podle mě jednoznačně, myslel si, že pan Soho to také pochopil. Ano, dobře, takže vezmeme eh, to na vědomí. A omlouvám se, že do toho opět vstupuji. Tohle to je naprosto běžný, normální postup. Máme právo říct ano nebo ne, žádné pozměňovací návrhy a neměli bychom tady zakládat žádný precedens. Hovořilo se na tom eh, na schůzce koordinátorů, ale nesouhlasím s tím návrhem, který zde byl vznesen. We'll be deciding... Eh, to se rozhodne na úrovni koordinátorů, takže navrhuji, abychom pokračovali v pořadu jednání a budeme tedy rozhodovat o hlasování 12 anebo 13. července, jak bylo oznámeno ve výboru Libe. A nyní přejdeme k bodu číslo 3, kterým je schválení zápisů ze schůzí konaných v říjnu, listopadu, prosinci a březnu. Eh, návrhy těchto zápisů máte eh, k dispozici eh, pokud do konce této schůze nebudou předloženy žádné připomínky, zápisy budou přijaty. A nyní přistoupíme k bodu číslo čtyři. Máme příležitost hovořit o závěrech Rady Evropské unie španěl, o špa, e, závěry španělského předsednictví v oblasti přistěhovatelství a vystěhovalectví. A e, proto je zde přítomna paní Ana Teron, která je státní tajemnice Španělska pro přistěhovalectví a vystěhovalectví která byla eh, předsedkyní příslušné rady v době španělského předsednictví. Anu Teron v tomto parlamentu dobře znáte, protože eh, byla po řadu let poslankyní Evropského parlamentu. Takže jsme rádi, že je zde s námi a eh, že máme příležitost vyslechnout závěry týkající se politiky emigrace a imigrace paní Anateron máte slovo. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Spíš mám eh, zvyk sedět na druhé straně v sále, nikoliv tady v předsednictvu, ale v každém případě jsem velmi ráda, že zde mohu být a podělit se s vámi o výsledcích předsednictví eh, Španělska. Máme příležitost eh, hovořit o tom, eh, co bylo prohlášeno 26. prvním ministrem Korbačo. Já eh, budu částečně hovořit o agendě předsednictví, o tom, co spadá pod mě jako státní tajemnici pro přistěhovalectví a vystěhovalectví a soustředím se na čtyři konkrétní body. Hodnocení Evropského paktu o imigraci a azylu, dále politika i přistěhovatelství během tohoto pololetí, dále o akčním plánu týkající se nedoprovázených mladistvích a pohovořím taky o závěrech, ke kterým jsme dospěli v práci, která je dlouhodobá, kterou jsme převzali od předchozích eh, předsednictví jde o politiku integrace v Evropské unii u osob, které se přistěhují. Jak ví, vy víte mnohem lépe než já, protože jste prožívali stejnou situaci. Toto je předsednictví, které začalo v ovzduší institucionálních potíží a to ovlivnilo naše předsednictví hned od samého začátku. A e, právě e, vliv tedy mělo to, že instituce nezačaly fungovat tak, jak měly čas a proto jsme začali tak nějak neurovnaně s Evropskou komisí. A trochu chvíli trvalo, než se všechno dalo do chodu a nemohli jsme tedy od začátku pracovat hned rozumně, jak bychom si byli přáli. To šlo až později, ale nebyl to důvod pro to, abychom nedělali nic. To musíme vzít v úvahu. A nyní bych ráda začala tím, že budu hovořit o Evropském paktu o imigraci a azylu. Jak víte, je to dokument, který předpokládá být jakousi výroční zprávou o tom, co se udělalo v předchozím roce a především, a myslím si, že na to se musíme zaměřit, je to dokument, který nám ukazuje, jaké jsou priority na další období na další rok. Takže to je tedy, to byl to byla první analýze, analýza a byli jsme velmi rádi, že v tom se podařilo pokročit. V první řadě tento pakt vychází z řady principů a závazků. To hodnocení eh, dělá eh, komise a v, tomto, v této výroční zprávě tedy se hovořilo o tom, v čem se pokročilo a mluví se tam o úkolech pro příští období. Hodnocení paktu je taková, že bychom měli vstoupit už rozhodným způsobem a aplikovat e, plán politiky imigrace, e, rozvíjet mechanismy koordinace a rozšíření, a rozšíření v tomto smyslu používat ukazatele. Až budeme hovořit o konferenci ze Saragosy, tak se o tom bude hovořit. Dále Frontex, to je dobrý nástroj. Letos jsou některé země, které, e, u kterých se projevuje, že je to taková anténa, která zjišťuje, že je daleko méně ilegálních vstupů, takových těch rizikových na našich hranicích. Dále začala fungovat Evropská komise na podporu azylu a vidíme, že tedy musíme politiky eh, imigrace považovat za prioritu dialogu se třetími zeměmi. To nám ukázala tato praxe. Myslím si, že to je důležitá, že, že byla uzavřena důležitá dohoda v radě. Je to otázka, která je citlivá a hodnocení paktu je taková, že může tomuto parlamentu velmi dobře posloužit jako určité transparentní eh, cvičení nebo transparentní důkaz toho, jak pracuje rada, poskytuje výroční hodnocení výsledků a slouží také k plánování cílů na příští období. Další balíček, o kterém se chci zmínit, se týká plánu imigrační politiky. Jde o to, čemu říkáme legální imigrace. A já to ten termín nemám ráda, protože politika imigrace je vždycky legální. Takže to, co spadá pod uh, Eh, politiku eh, migrace je vždycky legální, to ilegální je něco jiného, proto raději hovořím o politice imigrace. Takže tento plán eh, politice imigrace je naší prioritou zase to dobře znáte, protože v tom pracujete. Chceme podpořit směrnice týkající se sezónních pracovníků a měli jsme takové komplikované případy z hlediska institucionálního tedy, protože a komise ještě neměla čas eh, prezentovat tyto věci, takže proto jsme soustředili svá jednání a úsilí eh, na směrnici o, o jediném povolení. V radě jsme obhajovali eh, to, že tato směrnice by měla mít dalekosáhlou působnost a že by měla zasa, eh, ovlivňovat práva eh, přestěhovalých pracovníků. Takže bez pochyby eh, to je důležité téma pro tento výbor a pro další příslušné výbory v parlamentu. Chtěla bych vám poděkovat za spolupráci tato spolupráce byla profesionální, eh, otevřená a na základě důvěry a byly vytvořeny základy, které je možné rychle rozvinout. My budeme spolupracovat s belgickým předsednictvím, aby tato směrnice o jediném povolení se stala realitou a předložíme ji ke schválení, aby byla předložena ke schválení v příštím pololetí. Pro španělskou vládu je především významný akční plán týkajících se mladistvých bez doprovodu v Evropské unii. Hovoříme o populaci ve dvou různých proudech a to chci zdůraznit. Na jedné straně jde o osoby, které přicházejí do Evropské unie se žádostí o azyl nebo útulek a E, je další je proud, který mladých, kteří chtějí pracovat v Evropské unii. To jsou děti, v některých případech i malé děti, e, které hledají příležitost pracovat a setkávají se s tím, že naše normy, naše předpisy jim to zakazují. Takže těmito dvěma kroky bychom chtěli uvést do praxe akční plán, jehož hlavním a jasným principem, a to chci zdůraznit, je to, že v těchto případech musíme vždy působit ve vyšším zájmu mladistvích. Plán prevé. V tomto smyslu plán počítá se třemi hlavními aktivitami, které považuji za velmi důležité. V první řadě prevence, prevence imigrace obchodu s eh, lidmi a dále prevence, prevence imigrace lidí, kteří se nacházejí v těch nejsložitějších situacích. Nemůžeme dovolit, aby v podstatě mladiství a nezletilí, kteří se chtějí dostat do Evropské unie, byli nuceni k velmi nebezpečné cestě. To znamená, že tento balíček také počítá s novými ochrannými opatřeními pro tyto nezletilé. Také počítá se spoluprácí se třetími zeměmi a také počítá s tím, že je třeba respektovat zájem nezletilých a podpora znovu sjednocení rodiny ve chvíli, kdy to bude možné. To znamená důstojné readmise. To znamená, všechny tyto aktivity v rámci tohoto balíčku o nedoprovázených nezletilých počítají s tím, že je třeba opravdu postupovat jednotlivě. To znamená, je třeba podívat se na každý případ jednotlivě. Neexistuje nebo nebudou existovat žádná obecná pravidla, která stanoví e, nějaké celoplošné jednání. Je třeba opravdu analyzovat každý případ jednotlivě, každý případ každého jednotlivého nezletilého a poté tedy bude přijímáno jednotlivé rozhodnutí a opět zdůrazňuji pro každého jednotlivého nezletilého vždy s přihlednutím, jak jsem již řekla, k nejvyššímu zájmu samého nezletilého. Dovolte mi, abych hovořila o úspěších, opravdových eh, úspěších, na které jsme velmi hrdí. Mezi ně patří závěry ministerské konference, která se odehrávala v Zaragoze a týkala se otázek integrace. V rámci této konference jsme se zabývali prací, která byla započata již předcházejícími předsednictvími, o kterém se hovořilo na jiných minulých konferencích a na této konferenci v Zaragoze došlo ke konsolidaci tohoto tématu, to znamená tohoto zcela zásadního tématu pro nás integrace. Komise byla na konferenci samozřejmě zastoupena, my jsme byli velmi rádi a myslím si, že opravdu jde o otázku, na které musíme spolupracovat s komisí, stejně jako s Evropským parlamentem. My jsme se zaměřili na tři zásadní otázky. První se týkala eh, lidského kapitálu podle strategie 2020. Eh, tady jde opravdu o zcela zásadní téma v souvislosti eh, s přistěhovalci. Myslíme si, že je třeba opravdu se zaměřit hodně na školení, na vzdělání a je třeba zamýšlet se nad integrací tohoto lidského kapitálu, který je přirozeným způsobem připraven žít v tom tomto novém světě 21. století, který se charakterizuje hlavně mobilitou. A chci říci, že samozřejmě je třeba postupovat v souladu se strategií 2020. V druhé řadě, a to si myslím, že je opět velmi důležité téma, jde o to, abychom eh, zasahovali v zónách, v oblastech, kde je hustota přistěhovaleckého obyvatelstva nejvyšší. To znamená v oblastech, kde je opravdu daleko daleko vyšší míra chudoby, kde žije spousta lidí s přistěhovaleckým pozadím a kde existují tedy velmi velká rizika. Je třeba tedy pracovat v těchto oblastech, je třeba pomáhat lidem, kteří se nachází v takovéto velmi složité situaci. A dále třetí bod, který, řekněme, z politického hlediska je nejméně sexy, ale pro nás a pro naší práci je velmi důležité a jde o rozvoj ukazatelů, na základě nichž budeme moci hodnotit programy a politiky integrace a na základě níž budeme tedy moci hodnotit komparativním způsobem aktivity a činnosti, které jsou vykonávány v různých členských státech. Říkám, je to eh, téma, které není tak eh, sexy proti tiskovou konferenci ve chvíli, kdy hovoříme o rozvoji ukazatelů, ale my to považujeme za zcela zásadní téma a proto jsme také nabádali komisi, aby se začala této otázce daleko více věnovat. To znamená otázce hodnocení a vyhodnocení politiky a aktivit v oblasti integrace. Já si myslím, že priority a cíle, které, o kterých eh, tady hovoříme, o kterých jsme hovořili na začátku předsednictví a opakuji, v rámci kompetencí našeho ministerstva a v rámci mé funkce jako státní tajemnice, eh, tak si myslím, že ty cíle, které jsme si stanovili, byly opravdu splněny. My v každém případě si ale myslím, že je třeba i nadále se ubírat tím stejným směrem, tím směrem, který stanovila, stanovilo eh, belgické také předsednictví a chci říci, že my samozřejmě budeme dále eh, s nadcházejícími eh, předsednictvími spolupracovat a budeme se snažit pracovat co nejvíce a co nejefektivněji v rámci nadcházející předsednické trojky. Děkuji. A jak jsem již eh, řekla, tak v tuto chvíli můžeme otevřít eh, rozpravu. To znamená, že kdokoliv, kdo by si chtěl vyjádřit nebo položit otázku, tak eh, má v tuto chvíli možnost. Takže prosím, hlašte se o slovo. Ano. Señor Díaz de Vera, por favor. Pan Díaz Rivera. Dě- Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji také paní státní tajemnici za zprávu a za ty čtyři body o kterých hovořila. Otázky, které jsem chtěl položit, už v podstatě byly obsaženy v těch čtyřech bodech, když jste hovořila o hodnocení paktu, o politice a e, emigrace e, a azylu, e, otázce nedoprovázených nezletilých i dalších bodech. Já jsem vás chtěl požádat jenom o některá objasnění. Například pokud jde o tu první otázku nedoprovázených nezletilých. Je to velmi důležitý a potřebný návrh. Ale jaký je stav věcí? Tento návrh se nachází v jakém stádiu a druhá otázka. Zdůraznila jste nespochybnitelnou podporu směrnici týkající se jediného povolení. Je to směrnice EASO. A ta otázka, ne, směrnice CERCAS, promiňte. A e, také, e, pokud jde o práci e, sezónních pracovníků, především mladých. V jakém stádiu se toto nachází? A třetí otázka, která se týká Frontexu. Víme, že Frontex je v zásadě jakousi koordinací prostředků, které jsou k dispozici členským státům k řešení kritických situací v oblasti migračních toků a nenahrazuje kompetence členských států. Ale tedy jaké, jaký je profil nového Frontexu? Eh, Frontex, řekněme, tom horizontu 2013 eh, španělské předsednictví. Eh, tam má některé věci určitě, eh, o kterých by mohlo říci, co Frontex obsahuje a co ne. A dále taková trochu filozofická věc. Jsem velmi ráda, že ministrině byla na zasedání na konferenci v Saragose ale, a promluvila tam, ale fakt je, že tady jde o národní kompetence, ne o kompetence Evropské unie. Ale každopádně je dobré si vyměňovat stanoviska. A já chci trochu kriticky říci, že čím jsme solidárnější a solidarita podle mého názoru se měří čtyřmi parametry, které se obtížně dosahují. A e, tyto parametry se nazývají e, práce, e, škola, zdravotnictví a bydlení. Je velmi dobré dělat nějaká prohlášení o záměrech, blížit se praxi, ale fakt je, že imigrace je potom v praxi na, v národní kompetenci, nikoli v kompetenci společenství. A bylo řečeno, a s tím souhlasím, a vyjadřil, e, e, bylo řečeno, že je tedy národní, kompet, národní kompetenci, to bylo řečeno v tomto parlamentu, já s tím souhlasím, ale jaké jsou tedy ty solidár, jsou ta solidární opatření, ty solidární projevy, protože podle mého názoru jsou zde ta čtyři hlediska práce, vzdělávání nebo škola, zdravotnictví, bydlení. Paní státní tajemnice, chtěl bych vám blahopřát k práci, kterou jste eh, provedla a za, eh, za, za stranu lidovou v Evropském parlamentu bych vám chtěl poděkovat za odpovědi. Děkuji, pan Moraes. Děkuji, pane předsedo. A vítám samozřejmě tady paní státní tajemnici a také jako bývalou koordinátorku naší frakce, od které jsem se hodně naučil. Uh, já nevím, jestli jste se už smířila s tím pojmem legální migrace, stále s tou terminologií v parlamentu bodujem, bojujeme. Myslím, že jste ve svém eh, příspěvku eh, se věnovala celé řadě téma. A já bych eh, se rád dozvěděl, jaký je váš názor na takové dvě, tři věci, které jsou pro naši skupinu velmi důležité. Jednou je eh, to jediné povolení. Samozřejmě práva migrantů jsou velmi důležitá a také s eh, otá, také vzhledem k eh, trhu práce. Takže je toto téma je vlastně rozděleno mezi dva výbory a my se o to také úzce zajímáme, takže by nás zajímalo, co si o tom myslíte a v jaké fázi to je. Potom eh, samozřejmě ty dotazy mých předřečníků, myslím, že byly velmi výstižné, takže k tomu už se nebudu vracet. Ale dva další dotazy. Uh, Eh, jednak přicházíte tady jako ministrině na konci předsednictví, vy jste měla na starosti celý ten azylový balíček, ty diskuse, které vedeme s komisí teď, jdou skutečně přímo k jádru věci na radě eh, v otázce azylu jsme teď ve fázi, kdy musíme eh, udělat <clears throat> velký krok dopředu a vím, že v radě je to velmi obtížné, protože různé členské státy na to mají odlišné názory. my jako parlament samozřejmě chceme, aby ten balíček zůstal kompaktní, pokud eh, to bude možné. Eh, zatím stále jsme neviděli žádný jasný časový harmonogram, jasné cíle a nějaký jasný závazek ze strany rady, že eh, všechny součásti toho balíčku budou postupovat ku předu a že někde neuvíznou na cestě. Takže to by mě taky zajímal váš názor na tuto věc. A konečně otázka integrace. Já vím, že ta bitva, kterou svádíme za integraci v tomto parlamentu a sváděli jsme ji i v době, kdy jste pracovala tady, to samozřejmě eh, je nejlépe dosažitelné na regionální úrovni, jak dobře víte. A teď potřebujeme také právní základ a ten právní základ vlastně už máme a rádi bychom také slyšeli vaši perspektivu na konci předsednictví, zdali si myslíte, že je možné toto prosadit a pohnout s tím eh, eh, na celoevropské úrovni. Moc se tady o těch integračních principech už vlastně nehovoří. A přitom víme, že některá nejlepší opatření, jako třeba antidiskriminační zákony, eh, mnohdy jsou přijímány bez jakékoliv eh, návaznosti na integrační politiku. Teď nás čeká belgické předsednictví. Vím, že Belgie bere integraci také velmi vážně, takže mě zajímá, jaké dědictví španělského předsednictví v této věci bude. Děkuji. Thank you, Mr. Busutil. Děkuji vám, pane, pan Busutil, prosím. Mr. Chairman and, uh... Děkuji, pane předsedo. Já bych také rád uvítal paní ministrini a také bych jí chtěl poděkovat za její vystoupení. Myslím si, že když se budeme muset eh, dívat na konkrétní výsledky španělského předsednictví v otázce imigrace, tak, tak toho není mnoho ale španělské předsednictví eh, je jaksi ospravedlněno ze dvou důvodů. Za prvé, bylo to velmi obtížných šest měsíců, kdy jsme neměli komisi, abychom proto jsme tedy vlastně neměli eh, žádný harmonogram práce pro tu nadcházející komisi. Eh, dále jsme také vypracovali ten akční plán, který eh, souvisí s tím stokholmským programem. To je jasné plus, jasný výdobytek vašeho předsednictví. Díky tomu akčnímu plánu teď přesně víme, kam se budeme ubírat v nadcházejících pěti letech a máme jasný časový harmonogram, kdy čeho dosáhnout. Takže ehm, bych vám chtěl pogratulovat k tomu, že jste připravili tenhle akční akční plán, který je velmi důležitý pro práci tohoto výboru. A taky proto, abychom vybudovali tento společný domov, kde budou mít občané všude stejná práva. Pokud jde o ten azylový balíček, Claude už vlastně vám položil tu otázku, kterou jsem vám chtěl položit já. Takže eh, se dotknu pouze jednoho konkrétního bodu, totiž významu vyvážené politiky mezi právními a tedy legálními a nelegálními imigranty. Naše frakce EPP je plně připravena se zapojit do přípravy nástrojů pro eh, řešení legální migrace. Nicméně si myslíme, že by to nebylo důvěryhodné, pokud ruku v ruce s tím nepůjde politika nelegální migrace a to musíme mít na zřeteli. Takže pokud chceme pracovat na legální migraci, potřebujeme také pokročit s nástroji v oblasti nelegální migrace, protože pokud otevřeme legální cesty do Evropské unie, zároveň, pokud chceme být důvěryhodní, musíme uzavřít všechny nelegální cesty, odkudkoliv přicházejí. A to musí být podporováno jasnou zřetelnou politikou eh, za podpory Frontexu a také dohod o readmisi se třetími zeměmi. Nemůžeme pořád přehlížet význam eh, readmisních dohod, které se vztahují na osoby, které tady pobývají nelegálně na území Evropské unie. Nikoliv eh, osob, které mají právo na mezinárodní ochranu. To je samozřejmě úplně specifická kategorie osob. Ale ti, kteří se zdržují nelegálně na území Evropské unie, na ty by se měla vztahovat vláda práva. Eh, z toho vyplývá eh, následující otázka na vás. Jaký je názor španělského předsednictví na konci tohoto půlročního předsednictví eh, na význam zachování rovnováhy mezi legální a nelegální migrací. Děkuji. Děkuji, pana Romeva. Děkuji. Ještě jednou vás vítám, paní Teron. Některé z těch otázek, které jsem chtěla položit, už byly položeny. Nicméně já bych se rád soustředil pouze na jedno velmi konkrétní téma. Má co dočinění s přestěhovalectvím, s integrací a s oběma zároveň jde o to, že eh, rozpravy musí být co nejodvážnější. A já nemám rád žádné falešné debaty. A já mám otázku. V kontextu ve kterém víme, že neustále více zaznívají hlasy, které používají integraci a imigraci ke, ke stigmatizaci, tak to je vlastně situace, ve které bychom mohli začít eh, přijímat opatření, které by spíše podkopávaly, než pomáhaly E, těm, které, kterým chceme pomáhat. E, já teď mám například na mysli nošení šátků v některých státech. A říkám v některých státech, protože víme, že situace v souvislosti s nošením šátku je v různých členských státech jiná. Přístup e, členských států se liší. Já nechci tady hovořit o kulturním relativismu, aby hovořil o tom, co je akceptovatelné a co není. Myslím si nicméně, že musíme přijímat opravdu adekvátní opatření. A já bych se chtěl zeptat na velmi konkrétní téma. Toto téma, eh, které máme na stole a které zatím ještě tedy není tak vážným problémem, ale mohlo by být eh, vážným problémem, tak je to otázka, o které se hovoří v různých částech Evropy, včetně zpětně katalánská, to znamená, že vzniká debata, která do určité části je v podstatě umělou debatou, protože tady nehovoříme o žádném jaksi eh, explicitním současném problému. Hovoříme o nošení šátku v případě lidí, kteří pracují pro veřejnou službu. Já teď eh, eh, hovořím, nebo myslím si, že je třeba zamýšlet se o tom, zdali tady je třeba se tímto tématem zabývat. Já prostě mám jenom pocit, že občas se jedná o umělou debatu, o falešnou debatu a myslím si, že náš přístup musí být co nejkoherentnější. A tedy moje přímá otázka. Zatím máme možnost nějakým způsobem řídit a spravovat tuto otázku a to prevencí a ne represí, tak já se chci zeptat, jaká opatření si myslíte, že by mohla být přijata, abychom se k tomuto tématu postavili co nejličtějším způsobem, tak, aby tlak na ženy, které nosí šántek, byl co nejnižší. Děkuji. Děkuji, paní Lambert. Uh, thank you. And, um... Děkuji, je to milé vás tady znovu vidět. Já mám také pár otázek, které se všechny vlastně týkají té debaty o eh, jednotném povolení. My si totiž klademe otázku, jak velká přidaná hodnota eh, bude tohoto jediného povolení, pokud jde o společnou evropskou imigrační politiku, protože Některým z nás se zdá, že členské státy si stále vyhrazují značnou míru flexibility, takže si pak člověk říká, že se to sice eh, stejně jmenuje, ale eh, nemá to asi všude úplně stejnou váhu. A s tím také souvisí další věc. My tady teď hovoříme eh, o té posílené spolupráci s výborem pro zaměstnanost a z toho vyvstává otázka, jak moc eh, některé ty obavy, které souvisejí právě s potřebami pracovnímu, eh, z pracovního trhu, s demografickou situací v Evropské unii, převáží nebo do jaké míry zasahují do té debaty o imigraci. Protože jsem takto přicházejí některé velmi pádné argumenty. Nicméně ta, ta perspektiva těch vnitřních věcí je spíš taková, jak udržet ty lidi jaksi za našimi hranicemi a pustit sem pouze malé množství osob. A to neodpovídá ty potřeby, eh, to neodpovídá těm potřebám pracovního trhu a také tomu demografickému vývoji. Takže jak jak, jak si sladí eh, ty své názory eh, ti ministři pro zaměstnanost a ministři pro vnitřní záležitosti. Děkuji. Mrs. Keller. Paní Keller. Thank you. I have a... Děkuji. Já mám, myslím, docela jednoduchou otázku. Uh, už uplynul více než rok od schválení tzv. modré karty a já bych ráda věděla, jakého pokroku se podařilo dosáhnout v členských státech v otázce této modré karty. Eh, zdali byla tedy uvedena do praxe, eh, kolik lidí skutečně přicestovalo na základě této modré karty. Děkuji. Děkuji. E eh, Děkuji, pane předsedo. Ráda bych poděkovala především paní státní tajemnici za prezentaci i za práci vykonanou během tohoto pololetí. Chtěla bych eh, především poděkovat za některé její úvahy a za cíle, které zdůraznila. V první řadě jde o potřebu konsolidovat ty zkušenosti, které máme s Frontexem, protože to je zkušenost, která je opravdu velmi evropská a velmi konkrétní a dále jde o pokrok v pakt, Evropském paktu pro imigraci a azyl. Já s ní sdílím evropský eh, pohled na imigraci a myslím, že v tom se mnou mohou všichni souhlasit. Eh, při imigraci jde samozřejmě i o migraci eh, práv a povinností a zde se to vlastně týká i toho, co říkal pan Busutil, protože my eh, chráníme a respektujeme zájmy imigrantů s poskytujeme nebo vyjadřujeme solidaritu, ale samozřejmě je třeba stanovit přesná pravidla a zabránit ilegální migraci. A ráda bych ještě zdůraznila další věc, o které jste hovořila i vy, paní státní tajemnice. Jde o ochranu eh, lidských práv, především o ochranu práv nedoprovázených nezletilých. Máme spoustu přípravů, pří, případů, eh, kdy eh, mladí nebo děti eh, se nacházejí v Evropské unii bez doprovodu a není možné připustit, aby se s nimi zacházelo jako s dospělými. A musíme samozřejmě také všichni pracovat na legislativním návrhu, který bude projednávat eh, tento parlament v této souvislosti. Pane předsedo, mě by zajímalo, zdali byla provedena nějaká eh, studie Eh, provedena v těch zemích, kde imigranti byli jaksi vyškoleni v návaznosti na potřeby pracovního trhu, například v oblasti zdravotnictví, protože například ve Velké Británii eh, sestry a lékaři a velmi často eh, jsou právě eh, těto zdravotníci, kteří později pracují v zemích Evropské unie, byli jaksi vyškoleni a vzděláni v jiné zemi a jaksi na účet této další země. A já si myslím, že těmto zeměm by se měly ty náklady spojené se vzděláním tohoto zdravotního personálu uhradit. Každá země by si měla platit vzdělání svých zdravotníků sama. Nále eh, eh, bych se chtěl ještě dotknout té eh, války, kterou vedla, vedly, vedou Spojené státy a Velká Británie, eh, zejména v Iráku. A eh, nezapomínejme na to, že určitě tento konflikt vyvolá další vlnu přistěhovalictví. A já někdy se setkávám s pojmem lidský kapitál. Mně se zdá, že lidé se nedívají na osoby, ale jako na nějaké výrobní jednotky. Děkuji, pan Tavares. Gracias, señor presidente. Děkuji, pane předsedo, paní ministrině. E, já budu teď hovořit portugalsky. Hovoříme zde o legální migraci, o integraci a myslím si, že v tom to do mě v Evropském parlamentu vždycky budou existovat různé názory v souvislosti s integrací a s migrací. To znamená, že těch hledisek je mnoho a neexistuje pouze jeden jediný politický směr v souvislosti s výkonem politiky integrace. Existuje tedy spousta liní, spousta směrů otevřenějších, uzavřenějších, restriktivnějších a tak dále. Já si myslím, že lepší je přistupovat k tomuto tématu trošičku liberálnějším a otevřenějším způsobem. Nicméně já mám pocit, že větší většina, většinová část občanské evropské společnosti spíš zastává ten uzavřenější a e, represivnější přístup, který je vždy o několik roku napřed e, oproti tomu otevřenějšímu, liberálnějšímu přístupu a stejně jako spousta lidí zde si myslím, že když bychom chtěli bojovat proti nelegální migraci, tak proto potřebujeme hlavně koherentní a správné politiky. To je nejlepší způsob boje. Kromě toho je jasné, že nemůžeme pouze posílovat represi eh, migrace, aniž bychom otevírali nebo zlepšovali kanály pro legální migraci. Co se týče integrace, tak já souhlasím ve dvou bodech se svým kolegou Demerou. Většina politi- migračních politik jsou evropskými politikami, i když nemají tu nálepku politika integrace. Mohou to být nediskriminační politiky například, ale jsou to jasné odkazy pro integraci a pro demokracii. A zopakuji to, co říkal pan Demera, nejde pouze o práci, zdravotnictví, vzdělání a bydlení, jde ale také o účast na životě v celé společnosti dokonce i když jde, nebo by šlo pouze o tu možnost přicházet s novými myšlenkami. To znamená, mohli bychom se tady zabývat novými volebními právy nebo novými právy, které by měly mít která by měla, měly mít přistěhovalci. Já doufám, že španělské předsednictví stejně jako další budou dobře spolupracovat s Evropským parlamentem, protože Španělsko samo dobře ví, jak důležitá je účast e, obyvatelstva s migračním pozadím na životě země. A já mám návrh a velmi konkrétní návrh v souvislosti s uprchlíky. Uprchlíci jsou velmi důležitým eh, spojujícím článkem mezi většinovým obyvatelstvem a eh, přistěhovalci. Myslím si, že Evropa dělá velmi málo pro možnou integraci eh, uprchlíků. Myslím si, že všechny tři evropské instituce, Rada, Komise a Parlament, by s tím měly něco udělat co se týče Evropský parlament, Evropského parlamentu, tak ten již odsouhlasil dva návrhy týkající se reintegrace uprchlíků. A já jsem se chtěla zeptat, co hodlá ještě udělat španělské předsednictví v souvislosti s touto otázkou do konce svého předsednictví a jak bude dále pokračovat eh, Belgie. Co se týče té té reintegrace nebo reinstalace u uprchlíků, tak eh, nemáme dost prostředků, nemáme dost znalostí, nevíme, jak vyřešit ty nejjednodušší eh, správní problémy v souvislosti s občanským statutem uprchlíků, protože eh, to, co by se dalo vyřešit za dva týdny, tak většinou trvá eh, dva roky a proto se spousta například uprchlických dětí nachází opravdu ve velmi zranitelné situaci. A my všichni tady v Evropském parlamentu si myslíme, že ten postup by měl být rychlejší a spravedlivější. Eh, dále potřebujeme lepší eh, spolupráci mezi mezi eh, současnými uprchlíky, místními úřady a novými uprchlíky, tak aby ti starší uprchlíci byli takovým tím mezičlánkem pro integraci nových uprchlíků. A proto já bych rád, upozornil na možnost podpory tohoto pilotního programu, který již probíhá. Španělsko například za chvíli začne se svým novým programem pro uprchlíky a možná, že místní úřady by se mohly eh, tohoto programu účastnit a myslím si, že by to bylo jen velmi pozitivní. Pan, paní Kolino? Grazie, Grazie Presidente, signora Segretario, brevissima la, la mia domanda. Fra... Eh, eh, děkuji. děkuji. Poskytla jste nám spoustu podrobných informací, především pokud jde o eh, směrnici, která se připravuje a která se týká sezónních pracovníků. To je velmi citlivé téma které se týká otázek nelegální a legální migrace. Protože fakt je, že není žádný, žádná, rozu, žádná norma, která by se zabývala těmito eh, pracovníky. A teď eh, hovoříme i o tom, že eh, zaměstnanci, kteří přicházejí ze třetích zemí, chtějí, mají pracovní příležitost. Pan Kirchhofer. Eh, děkuji, pane předsedo. Omlouvám se paní ministrině, že jsem zde nebyl dříve, nemohl jsem si vyslechnout její příspěvek. Ale já bych tady chtěl vás upozornit na jednu věc, která eh, souvisí nejen s těmi imigranty a s těmi, ale hlavně tedy se to týká našich vztahů se třetími zeměmi, které jsou v mnoha případech zodpovědné za eh, tyto eh, jaksi pohyby osob nebo přesuny osob. Například tady narážím na země severní a západní Afriky a já se ptám, jak jaké eh, jaksi rázné, pádné aktivity provedlo toto předsednictví, aby dalo jasně najevo, najevo těmto zemím, eh, kde tyto problémy působí a odkud tedy tyto problémy pramení, že tyto země musí také za to nést odpovědnost protože potom to eh, jaksi velmi nespravedlivé břemeno nesou ty hraniční země Evropské unie. Děkuji, paní Packot. Dankjewel, voorzitter. Ehm, ik wou graag eh, aan de minister. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já jsem se chtěla zeptat na dvě věci. Včera jsme měli slyšení s paní komisařskou eh, Reding to hovořili jsme o, základní, o umluvě základních práv, hovořili jsme o tom, co chce komise udělat v souvislosti s přepracováním této úmluvy, protože tato umluva základních práv to není otázka pouze komise, ale také Evropského parlamentu a jiných institucí. A já se chci zeptat, zda španělské předsednictví si připravilo již nějaké návrhy, jakým způsobem by měla postupovat rada a v druhé řadě jde o určitou liberalizaci. Před několika měsíci jsme hovořili o liberalizaci víz s Tureckem. To je v každém případě velmi zajímavé téma jak pro obchodníky, tak pro studenty. To znamená, že by se měly začít teďka vypracovávat nějaké readmisní eh, dohody. Stalo se tedy něco mezi tím, eh, jaký je současný statut quo? Děkuji. Ponder conjuntamente las observaciones que han sido planteadas. Tak, takže teď na všechny otázky odpoví státní tajemnice Anna Teron. Děkuji, pane předsedo. Když dovolíte, v první řadě bych chtěla odpovědět na otázku, kterou položil poslanec Raul Romeva, která se netýká programu předsednictví, ale velmi ráda vám řeknu, jaké je moje stanovisko, co já si myslím o tomto tématu. Týká se to toho, co děláme ve Španělsku, protože v této oblasti není a nakonec nemůže být eh, jediná debata ani jediné stanovisko eh, evropské. Ve Španělsku se tento týden hovořilo o návrhu usnesení politické skupiny, eh, která žádala, aby, bylo zakázán, aby se zakázalo ženám eh, úplně zahaleným chodit na ulici a zbytek politických skupin Senátu předložili alternativní návrh, pod který se mohu podepsat i já a plně se tam odmítá jakákoliv forma diskriminace, jakákoliv forma omezení důstojnosti, svobod a práv žen. A e, hovořili, hovořilo se výslučně o Eh, nežá, o tom, že je nežádoucí, aby se eh, v praxi takovýto oděv eh, používal. A byly navrženy podle mého názoru rozumné, návrh, rozumné věci. Za prvé, spolupráce s muslimskými komunitami, které se cítí být ohroženy touto praxí, která neodpovídá jejich tradicím. Třeba u nás většinová muslimská komunita je z Maroka a tam takovýto oděv v žádném případě není tradiční. Dále tedy pokračovat ve spolupráci s muslimskými komunitami, aby se eh, zajistila eh, jejich integrace do společnosti dodržování práv a rovnost pohlaví. Hovořilo se eh, o nutnosti zachování důstojnosti eh, lidí a rovnosti i v oblasti vzdělávání. A podle mého názoru je velmi relevantní, a dovolte, abych to takto řekla, je relevantní eh, zdůraznit eh, pravomoci, které nám dává náš právní řád protože nám umožňuje se postavit jakékoliv situaci diskriminace žen. Ve Španělsku především díky zákonu o rovnosti jsme mohli změnit trestní zákoník, který eh, se nám, který nám umožňuje eh, penalizovat nebo považovat za trestné činy určité činy proti eh, ženám a naše E, zákony nám umožňují také na nejvyšší úrovni chránit svobodu a bezpečnost. Takže nechceme zvláštní zákony, chceme pravomoci abychom pomocí zákonů, které máme, mohli chránit důstojnost a svobodu každého a také a především žen. A já si myslím, že dnes Senát tento návrh eh, schválí a já se pod to také mohu podepsat. Dále bych chtěla odpovědět na otázku, která se týkala španělského předsednictví. Byla to řada otázek, pokusím, pokusím se odpovědět eh, obecně na všechny a pokud na něco zapomenu, upozorněte mě, prosím. V první řadě pan Díaz Imera hovořil o otázkách, eh, toho, co obsahuje eh, akční plán eh, týkající se nezleti, nedoprovázených nezletilých. Tento plán byl přijat na Eh, Radě pro bezpečnost a vnitro v Lucemburku před eh, třemi týdny a obsahuje 32 opatření v takovém celém košíku, o kterém jsem hovořila. Je to v oblasti prevence, hovoří se tam o vztazích s třetími státy, dá, eh, taky se tam hovoří o výměně nejlepších praxí, stanovení věku dítěte a tak dále. Je to tedy akční plán, který je schválen a my nyní čekáme jenom na to, aby se tato opatření stala konkrétními akcemi, které bude podporovat, podporovat komise i členské státy. Pokud jde o Frontex, myslím si, že nejsme tak moc orientováni na tu myšlenku dát eh, nové kompetence Frontexu. Spíš chceme, aby byl operativnější. Frontex musí být čím dál tím víc operativním prvkem kontroly hranic. A zítra eh, můžete této diskusi pokračovat s naším ministrem vnitra, panem Rubalkava. Pak je zde další otázka, na kterou bych chtěla zareagovat obecně, a je to otázka týkající se integrace. Nyní ve smlouvě o Evropské unii, jak o tom říkal právní, pan Tavares, máme právní základ, který nám umožňuje pracovat na tématech integrace a je možno tedy říci, že jsou, je to součástí mezivládních politik, které se stávají evropskými politikami. Jsou to tedy politiky, ve kterých eh, má Evropská unie svou pravomoc a je to tedy eh, oblast, ve které Evropská unie plat, pracuje na politice integrace. A my souhlasíme s nebo sdílíme to, o čem jste hovořil a o čem hovořil také pan Tavares. My si myslíme, že na, na tomto právním základě eh, můžeme pracovat a e, můžeme ho rozvíjet a umožňuje nám e, zjišťovat, jaká konkrétní praxe nám umožnila pokročit e, v určitých teritoriích Evropské unie. A pan Morales se o tom taky zmiňoval. Mám pocit, že je důležité, že bychom měli použít tu myšlenku integrace všech politik Evropské unie. A já bych se zde eh, zmínila především o politice nebo o agendě 2020. Jsou to politiky, kterými se musíme zabývat v první řadě. Jde o eh, přijímání nových migrantů, jde o příchody nových pracovníků, nových lidí, Eh, žijeme v eh, pluralitní společnosti a jde o lidi, kteří v mnohých případech jsou státními příslušníky státu Evropské unie. Takže se jim musíme věnovat z hlediska k přijetí až po politiku nediskriminace. Je to velmi obsáhlá agenda, máme tedy právní základ a je důležité, abychom tuto práci vykonávali na úrovni ministrů, abychom přijímali konkrétní opatření. V tomto případě se v Saragose hovořilo o konkrétních opatření a také zavést ve zbytku politik Unie tato opatření, která mohou na pomoci nediskriminaci velkých skupin našich občanů, pokud jde o imigranty, a tak, abychom měli soudržnou společnost, což je evropský model společnosti. Také si myslím, že obavy, o kterých se zde hovořilo, nebo o kterých hovořila paní Angelília a pan Busutil, jsou samozřejmě zcela srozumitelné a pochopitelné obavy. My jsme se opravdu snažili bojovat proti nelegálnosti nebo jinými slovy proti eh, naléhání nebo prosazování našich eh, zákonů v souvislosti s politikami integrace. Evropská unie se nacházela nebo prošla velmi složitou situací v posledních letech. Nicméně se nám podařilo opravdu zásadně pokročit a opravdu si myslím, že se nám podařilo zlepšit zákony a právní úpravu integrace. A to vidíme ve chvíli, kdy se podíváme na vyřešené otázky, které byly ještě problémem před několika lety, například vše, co se týče té sezónní práce. To znamená, že to je všechno velmi důležité v souvislosti s bojem proti nelegální imigraci, která, vůči ní se můžeme postavit opravdu pouze koherentními zákony a koherentní legální úpravou. A proto si myslím, že se musíme zaměřit na to, musíme se zaměřit na dokončení tohoto právního evropského rámce, který bude koherentní. Jinak ten boj proti nelegální migraci bude velmi složitý. Potřebujeme mít velmi jasně vymezený právní rámec, tak, aby byly také respektovány všechny pravomoci národních států, o kterých nikdo nepochybuje a které jsou zcela jasně stanoveny Lisabonskou smlouvou. To znamená, i přesto přeze všechno eh, zůstávají, zůstává několik eh, otázek otevřených, například otázka eh, sezónních pracovníků, zdali tady bude existovat nějaký jasný vztah se zaměstnaností. Chci říci, že u nás ještě ta debata nezačala, protože čekáme ještě na návrh Evropské komise. Směrnice bude upravovat postup a vydávání povolení, které to umožní a doufáme, že bude také upravovat práva sezónních pracovníků, o kterých, jak jste správně řekli, můžeme říci, že se nachází ve velmi zranitelné situaci. U nás je to všechno vázáno na velmi konkrétní podmínky, na konkrétní situaci, protože my máme ministerstvo, které se zabývá otázkami zaměstnanosti a imigrace. A to si myslím, že je ten způsob nebo ta inspirace, k Mm, v jejímž duchu by měla být vypracována ta nová směrnice. Nicméně musí existovat určitý prostor pro to, abychom opravdu pokryli práva sezónních eh, pracovníků. A co se týče toho konkrétního vztahu mezi sezónním pracovníkem a konkrétním pracovním místem, tak to je samozřejmě už složitější otázka, proto jsme také hovořili o kvótách. Já teď ale tady hovořím o něčem, nebo v podstatě předjímám věci, eh, které by měly vyjít, eh, nebo měly by vycházet z toho návrhu komise. To znamená, že jsou to jen dohady. Dále, co se týče směrnice eh, o jediném povolení, já jsem velmi ráda, že už jsme tedy pokřtili tuto směrnici jménem našeho kolegy e, eh, Serkase. Uvidíme tedy, eh, jak se to celé bude ještě vyvíjet. Tato směrnice si myslím, že je velmi důležitá. My jsme opravdu vyvinuli velké úsilí pro to, aby bylo dosaženo souhlasu v radě. Pan Mora, který hovořil o svých obavách v souvislosti eh, s eh, rozsahem působnosti této směrnice, tak já si myslím, že mohu říci, že jsme opravdu pokročili. Pokročili a dovolte mi, abych se vyjádřila takovýmto způsobem. Dosáhli jsme menší restriktivity nižší jeho cíle nebo vůle nějakým způsobem restriktivně upravovat. A já doufám, že takovýmto směrem bude dále pracovat i belgické předsednictví a že debaty se dále budou odvíjet v tomto duchu a doufám, že tedy ta směrnice bude co nejdříve přijata. V každém případě jde o směrnici, která je velmi důležitá a která by pomohla a zdůrazňuji, mohla pomoci dokončit tento koherentní právní eh, rámec, který by zlepšil a právně upravil eh, práva přistěhovalců anebo přistěhovaleckých pracovníků. A mám na mysli tedy hlavně sezónní pracovníky v tomto smyslu. Eh, co se týče hodnocení a hodnocení ehm, modré karty, tak jsem si jistá, že to je něco, co se uzavře velmi brzy, že co nejdříve dojdeme ke schodě. Je to něco, co bylo dokončeno v rámci transpozice toho nového právního rámce. A co se týče směrnice o sezónních pracovnicích a o modré kartě a v souvislosti s tou otázkou, kterou položil pan Butrusi, já se omlouvám, že špatně vyslovuji vaše příjmení. To znamená, v konkrétním případě přistěhovalců v oblasti zdravotnického personálu, tak to je v každém případě obava, kterou sdílí eh, rada i komise. A myslím si, že i z toho důvodu modrá karta a také jiné oblasti migrace, tak tady se snažíme podporovat něco, co se stane zásadní charakteristikou naší budoucnosti. Hovoříme tedy Jde tedy o mobilitu pracovníků, o určitý kruh. Jde o to, aby tento kruh fungoval dobře a aby se tyto tendence odcházení personálu eh, měnily. Jde tedy o to, aby zdravotnický personál měl tu možnost vrátit se do svých zemí, aby tam mohli vykonávat svou práci, nebo aby došlo k takové cirkulalitě, takové kruhovosti, eh, která bude zajišťovat dostatek zdravotnického personálu ve všech zemích. Co se týče otázky eh, právního statutu uprchlíků a reintegrace, tak eh, je pravda, že ne všechny členské státy, nebo řekněme, všichni jsme nebyli příliš velkorysí. My jsme ve Španělsku eh, odsouhlasili nebo přijali poslední nové zákony a chceme se opravdu státi státem, který bude solidárnější eh, k imigrantům. Chceme být také solidárnější v rámci našich vztahů se třetími zeměmi, které, a nezapomínejme na to, jsou těmi státy, které nesou největší, nesou největší zodpovědnost a které jsou zdro, největším zdrojem e, přistěhovalců. Jde hlavně o konfliktní eh, zóny. To, na co se ptal pan Kirkop, a co se týče vztahů se třetími státy a se státy, ze kterých přicházejí přichází největší množství migrantů, tak tyto vztahy jsou samozřejmě stěžením bodem, základním kamenem našeho jednání. Musíme pokračovat v dialogu s těmito státy. Já v pondělí například sama pojedu do Maroka a to bude v každém případě jedno z prioritních témat, které se, kterému se budeme dále budovat. Bude to samozřejmě i prioritním tématem evropské zahraniční politiky. To znamená, že jde o to, abychom sdíleli tu zodpovědnost se členskými státy, odkud přichází přistěhovalci do Evropské unie. Děkuji. Děkuji paní státní tajemnice za, za to, že opravdu velmi dobře a konkrétně zodpověděla všechny odpovědi, které, otázky, které jí byly položeny a pokud by v tuto chvíli nikdo neměl další otázku, tak bychom mohli paní státní eh, tajemnici propustit, aby mohla dále pokračovat ve svém pracovním programu. Děkuji. Děkuji vám. Bylo mi potěšením zde vystoupit. Loučím se s vámi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 Posaďte se, prosím, abychom znovu mohli začít. Jako obvykle máme velmi nabitý pořad jednání a musíme tedy postoupit k bodu 5. E, bod 5 se týká kontroly komise při výkonu prováděcích pravomocí ze strany členských států. Máme hlasování. Máme hlasování o mojí zprávě, o zprávě předsedy výboru Libe o návrhu komise týkající se kontroly komise při výkonu prováděcích pravomocí ze strany členských států. Konkrétně se to týká článku 290 a 200, eh, 218 a 219 eh, smlouvy o eh, fungování Evropské unie, konkrétně eh, komitologie a já jsem vypracoval zprávu, ve které, ke které byly předloženy tři pozměňovací návrhy a jako zpravodaj navrhuji, abychom o nich hlasovali en blok. Návrh stanoviska byl dán všem k dispozici. Jsou zde všech tři pozměňovací návrhy. Jeden týkající se charty základních lidských eh, Evrop, eh, Evropské charty lidských práv. Eh, další se týká oblasti bezpečnosti, spravedlnosti a svobody. A třetí se týká přípravy textu a transparentnosti ustanovení týkající se transparentnosti dokumentů k podle eh, nařízení 149 2001. 1049 2001. Pan Busutil? EPP e not to vote in block, please. Eh, já navrhuji, abychom nehlasovali en blok, prosím. Uh. Mrs. Sommer? Paní Sommer? Pane předsedo, já tady mám jednu otázku. My jsme dostali dokument od Rady, zprávu e, vlastně e, přátel předsednicí. O co se jedná? Can you repeat your question, please? Prosím zopakovat otázku. Möchte wissen, was die Friends of the Presidency Group ist. Wir haben, uh, ja... Kdo jsou ti přátelé předsednictví? My jsme dostali uh, dokument z Rady ministrů a na obálce se říká zpráva skupiny přátel předsednictví a mě by prostě jenom znamenalo, e, zajímalo, kdo to je. Uh, eh, paní Sommer, právě mi bylo sděleno, že to je pracovní skupina, která byla vytvořena eh, v radě, tak to se jmenuje eh, skupina přátel předsednictví. Určitou dobu tam funguje a já jsem se právě teď dověděl, že existuje pracovní skupina s takovým názvem. Ano, i takové věci se stávají. Stává se, že předsednictví má přátele. E, pan Michel? E, e, pa, máte slovo, prosím. E, pan Kirchhoff, e, já nebudu mluvit dlouho, chtěla bych říci, že je vynikající, že předsednictví se vytvořilo kruh přátelství. Možná bychom měli být přátelštější sami k sobě. Mohli bychom vytvořit skupinu přátel Evropského parlamentu. Takže tedy navrhuji, abychom přistoupili k hlasování. Jak tedy navrhnul eh, pan Busutil, vy chcete oddělené hlasování? Mají všichni eh, elektronické karty? You said no. you wanted to try it No, no, I think, I think, oh. Oh. I think we all got the, we all got the electronic vote. Všichni máme karty na elektronické hlasování, takže se podíváme na jednotlivé pozměňovací návrhy. Takže hlasujeme napřed test. Dobře, takže testovací hlasování. Takže toto je prosím zkušební hlasování, abychom viděli, že systém funguje. Takže zahajuji hlasování. Ne? Zahajuji hlasování tedy. Hlasujte, prosím. Končím hlasování a vidíme, že systém funguje. Takže tedy budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo 1. Ne, pardon, číslo 3. Eh, to byl tedy test a teď budeme Teď budeme hlasovat skutečně. Takže skutečné hlasování o těch třech pozměňovacích návrzích. Pozměňovací návrh číslo jedna. Eh, pane předsedo, eh, Pozměňovací návrh číslo jedna se týká úvodního ustanovení a obvykle, obvykle se hlasuje napřed o článcích a potom o, o, o úvodních ustanoveních, takže bychom měli začít pozměňovacími návrhy 2 a 3. Dobře, takže hlasování. Pozměňovací návrh 2, zahuji hlasování, končím hlasování. 41 pro, 1 proti, takže pozměňovací návrh byl přijat. A nyní druhé hlasování, <laughs> ať se hlasuje o čemkoliv. Pozměňovací návrh 3, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 25 pro, 18 proti, takže tento pozměňovací návrh je přijat. A nyní budeme hlasovat o úvodním ustanovení, čili pozměňovací návrh číslo 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 41 hlasy pro, 2 proti. Tento pozměňovací návrh je přijat. Děkuji vám, tím jsme skončili. A nyní konečné hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ne, ještě ne. Jeden hlas nám chybí. Teď je to v pořádku. Končím hlasování 41 pro, 2 proti. Přijato. Děkuji vám. A nyní přejdeme k bodu číslo 6, kterým je dohoda mezi Evropskou unii a Japonskem o vzájemné právní pomoci v trestních věcech. Máme zde dohodu eh, jako základ pro další spolupráci mezi členskými státy Evropské unie a Japonskem podle článku 218 smlouvy o fungování Evropské unie proto, aby byla dokončena dohoda. Je třeba eh, souhlas Evropského parlamentu. Takže dáme eh, slovo panu zpravodaji Salvatore Jakolinovi, aby prezentoval svou zprávu a pokud nebude eh, žádné na eh, eh, opozice, pokud nebude nikdo proti pozměňovacímu návrhu, budeme hlasovat. Jakolino. Děkuji, pane předsedo. Teď tu máme dohodu která představuje první dohodu mezi Evropskou unii a Japonskem. To znamená, že z tohoto úhlu pohledu jde o dohodu, která má zcela historickou důležitost a velký dopad. V roce 2009 jsme dostali autorizaci od Rady, proto aby byla přijata to, tato dohoda. Tato dohoda se vyjednávala 30 listopadu 2009 a jde tady o dohodu, která velmi konkrétně hovoří o vzájemné právní pomoci v trestních věcech mezi Evropskou unii a Japonskem a také hovoří o velmi konkrétních zárukách, které nemají zatím žádný precedent v žádné předcházející dohodě, která kdy byla podepsaná Evropskou unii. Jde tady o některá ustanovení, která má opravdu velmi eh, širokosáhlý eh, dopad, například překlady. O krát hovořili, to znamená, aby bylo zajištěno, aby byla zajištěna naprostá transparentnost postupu tak, aby vyšetřovaný a poté obviněný byl vždy dobře informován a tento překlad nebo tlumočení je velmi pozitivním prvkem této dohody. Dále se zde hovoří o několika různých postupech, jako například videokonference nebo eh, registr dokumentů nebo přístup také eh, k bankovním eh, účtům nebo k bankovním výpisům, což je opět velmi užitečné. Já bych rád zdůraznil, že důvod nebo důvody, na základě nichž může být zamítnuta spolupráce, jsou velmi, velmi omezeny. Co je třeba také mít na vědomí, jsou právě ty otázky týkající se informací o bankovních účtech, a další eh, důkazy. Kromě toho, tato dohoda se charakterizuje také tím, že může být aplikována vždy, když to bude nutné a to individuálním způsobem všemi členskými státy. To je velmi užitečné ustanovení. Japonsko je jednou z největších ekonomických velmocí a tato dohoda hovoří o dobré vůli japonských úřadů, stejně tak jako úřadů Evropského společenství. My jsme přesvědčeni, že naše vztahy musí být charakterizovány takovým, takovouto dohodou, která zajistí všechna potřebná práva pro vyšetřovaného. Já bych ještě velmi rád poděkoval zástupcům sekretariátu za spolupráci. Máme tedy tady dokument, který neobsahuje žádný prvek, který by mohl být kritizován. Myslím si, že jde o text, který je velmi dobře srozumitelný, čitelný, obsahuje řadu článků, které, jak jsem již řekl, jsou velmi srozumitelné a čitelné a toto je samozřejmě velmi důležité pro správný výkon tohoto, této dohody. No Vzhledem k tomu, že nebyly předloženy žádné pozměňovací návrhy, nejsou žádné připomínky, eh, eh, se můžeme přistoupit k hlasování. Ne, ale pan Pejt se chce vyjádřit. Pane předsedo, vy jste říkal, že nebyly žádné námitky, ale já bych jednu rád vznesu, protože eh, tohle to všechno probíhalo, bylo zaštítěno Lisabonskou smlouvou, která dává eh, členským státům možnost jednat eh, jaksi za, sami za sebe. Nicméně tady neměli občané eh, v členských zemích EU právo na referendum. Eh, třikrát eh, došlo jaksi ke zamítnutí té smlouvy v referendum 99,9% občanů nemělo možnost vůbec v referendu hlasovat. Takže dnes, aby Evropská unie tato, takto při, eh, přijímala smlouvy, je naprosto nedemokratické a já bych to rád tady řekl a byl bych rád, aby to bylo v zápise. Děkuji. Mr. Button, you've made your point. Pane Batner, vyjádřil jste se, ale to nezasahuje do práv a povinností hlasovat podle Lisabonské smlouvy, která eh, je v platnosti, čili je závazná pro celou Evropskou unii a dává jí pravomoci sjednávat mezinárodní smlouvy s dalšími státy mezinárodního, mezinárodního společenství a měli bychom oslovovat, že máme příležitost, že s japonském jménem Evropské unie můžeme tedy uzavřít dohodu o té, této významné eh, vzájemné právní pomoci v trestních věcech. Takže budeme hlasovat. Bude to jedno jediné hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Máme 39 hlasů pro, 2 proti. Zpráva tedy je přijata. Děkuji vám, pane Jakolino, za práci. Final vote. E, ještě konečné hlasování. Takže zahajuji hlasování. Končím hlasování, stejný výsledek, přijata. We move to point number... A nyní přejdeme k bodu číslo 7. Agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v rámci prostoru svobody, bezpečnosti a práva. Spravodajem je pan Kojo. Prosím, post Eh, poslance v sále, aby zachovali klid, abychom mohli pokračovat. Cílem tohoto bodu je posoudit návrh zprávy a předložení stanoviska právní služby Evropského eh, parlamentu a dále rozhodnout o lhůtě pro předložení pozměňovacích návrhů. Takže pan Coelho prezentuje svou zprávu týkající se eh, pozměňovat eh, nebo změny návrhu agentury pro provozní řízení rozsáhlých obnovačních systémů. Hmm. Právní služba eh, parlamentu se zaměřovala na to, nebo byla dotázána zda vytvoření takovéto agentury odpovědné za rozsáhlé informační systémy, čili odpovědné za VIS a SIS, bude vycházet a Eurodaku bude vycházet z jednoho nebo více právních nástrojů, když vezmeme v úvahu, že některé členské státy se neúčastní všech těchto eh, právních eh, eh, těchto IT systémů, nebo se neúčastní všech jejich aspektů. Španělské předsednictví se k tomu může také vyjádřit a dáme slov zástupci komise, kterých chce vystoupit, stejně jako někteří další kolegové se chtějí zúčastnit diskuse. Pane Koelio, máte slovo. Problem. Pane předsedo, máme tady problém. Máme opravdu vážný právní problém, který se týká této zprávy. Doposud ta předsednictví, která jednala s radou a s právním oddělením, komise a s Británií a s Irskem, tak jim bylo řečeno, že tento bod dojde na program v 11 hodin 15 minut. Teď ještě končí svoji předcházející schůzi. Takže já si myslím, že bychom na ně měli počkat, protože jinak eh, nebudou z toho odpovědět na naše otázky a zareagovat na naše komentáře. Okay. Dobrá. Eh, dobrá, beru tedy na vědomí váš návrh a odkládám tedy debatu k tomuto bodu. Eh, nicméně se tím tedy musíme se tedy vyrovnat s tou situací, která právě nastala. Takže navrhuji, abychom odložili teď naše zasedání na o 15 minut, na dobu o 15 minut později. To znamená, že tady se znovu sejdeme přesně za 15 minut. Děkuji.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

dear colleagues, uh, I think it's time to continue our meeting. Já myslím, že teď už je čas, abychom uh, pokračovali, takže prosím, vraťte se na svá místa. We have, uh... Máme uh, teď uh, před sebou bod číslo 7, to je tedy agentura pro provozování, pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v rámci prostoru svobody, bezpečnosti a práva. A e, jak už avizoval pan předseda, nejprve před nás přestoupí pan Carlos Coelho, který přednes zprávu, po něm e, zástupce právní rady. Budeme také hovořit o tom, zdali ustavení této agentury bude eh, se opírat o jeden nebo několik právních nástrojů. Potom si vyslechneme španělské předsednictví, které se vyjádří k tomuto konkrétnímu tématu a potom dáme slovo zástupci komise, pokud si bude přát vystoupit. A poté zahájíme rozpravu. Takže, pane Coelho, máte slovo. Thank you, chair. Um... Děkuji paní předsedkyně. Ehm, tady jsou dvě odlišné věci, které se týkají této agentury. Ehm, a myslím si, že bychom měli tu debatu rozdělit na dvě části, protože jinak by bylo obtížné eh, se věnovat všem těm detailům. Takže bych vám chtěl navrhnout eh, následující uspořádání. Nejprve bych rád dal slovo právní službě parlamentu, potom si vyslechl stanovisko Rady a komise. Proč? Protože máme určité pochybnosti o tom, že Evropská komise eh, se rozhodla předložit jednu jedinou iniciativu. My tady hovoříme o agentuře, která bude spravovat různé systémy, kde jsou eh, různá práva na participaci eh, těch jednotlivých členských států. Třeba Velká Británie není zapojena ve VISu eh, nebo eh, třeba jenom v části systému SIS. To zapojení do Eurodaku je také odlišné, takže je tam odlišná geometrie a máme tady obrovský právní problém, který souvisí s přijetím této iniciativy. Takže navrhuji, abychom se nejprve věnovali tomu právnímu problému, vyslechli si právní službu parlamentu a vyjádření rady. A potom já tady shrnu svoji zprávu a budeme moci zahájit debatu. Děkuji, pane Coelho, takže se obracím na zástupce naší právní služby, aby se pokusil odpovědět na otázky. Prosím. Thank you for this opportunity. Děkuji za tuto příležitost promluvit zde jménem Eh, právní služby. Jak už eh, avizoval pan zpravodaj, tato agentura bude zodpovědná za řízení tří odlišných systémů VIS, SIS a Eurodac. A jak řekl také zpravodaj, ten právní rámec Eh, je velmi složitý, protože ne všechny členské státy jsou zapojeny do všech těchto eh, systém, systémů nebo všech aspektů těchto jednotlivých systémů. Například eh, Velká Británie a Irsko jsou zapojeny do Eurodaku, ale jsou zapojeny pouze částečně v SISu a ve VISu vůbec ne ve vaší otázce, kterou jste položili právní službě, jste se ptali, zdali by tato agentura eh, se měla opírat o jediný právní nástroj nebo o několik právních nástrojů. Tato otázka také skončila u Evropského soudního dvora v návaznosti na eh, odmítnutí eh, v Spojeného království zapojit se do Frontexu Ovšem vzhledem k tomu, že Velká Británie není zapojena do této části AKI, které obsahuje eh, tu kontrolu hranic. Takže, ehm, eh, člen, eh, takže soud rozhodl, že členské státy nemohou být zapojeny do těch nástrojů, které vyplývají ze Schengenu, pokud sami nejsou signatáři Schengenu. Ve svém návrhu komise mm, za, zapracovala do toho svého návrhu celou řadu úvodních ustanovení, které se týkají právě Velké Británie a Irska, eh, s cílem zajistit, aby eh, toto, tato právní úprava byla ehm, eh, v souladu s judikaturou Evropského soudního dvora. Například se to týká úvodního ustanovení číslo 24 a 36. Stejná situace hm, platí také pro Irsko, nicméně eh, tato úvodní ustanovení jsou nelogická, protože buď se tyto dvě země zapojí do celého toho nařízení, nebo se do něj nezapojí vůbec. Jinak by se jak se zapojovali do nástrojů, které vyplývají z té části AKY, kterou tyto země nepřijaly a nebylo by to v souladu s ustálenou judikaturou Evropského soudního dvora a vedlo by to k právní nejistotě. Kdyby eh, to parlament považoval za vhodné, mohl by eh, ten návrh eh, pozměnit tak, aby lépe odrážel situaci Velké Británie a Irska. <clears throat> Řešení, které by nepůsobilo žádné právní problémy, by znamenalo, že bychom přijali jednotlivá opatření, jednotlivé nástroje. Chápu, že rada navrhuje ještě jiné řešení, ale ponechám tedy to na radě, aby toto vysvětlila. Děkuji. Takže teď si vyslechneme španělské předsednictví. Muchas gracias, señora presidenta como ustedes habrán podido... Paní předsedkyně, jak jste mohli vyslyšet z projevu právních služeb, tak jde o téma, které je velmi komplikované. V každém případě existuje spousta obav a kvůli tomu se také odehrála spousta vyjednávání. V my jsme přišli trošičku pozdě na toto jednání, protože jsme se tomuto tématu věnovali s příslušnými státy, které budou postiženy, nebo kterých se tato otázka týká. Já vás teď tady nechci zatěžovat eh, příliš jaksi konkrétními detailními právními otázkami, ale eh, vyjádřím se tedy k nebo myslím si, že by bylo dobré, aby o tom řešení nebo rozhodnutí, kterému jsme došli, se vyjádřila naše kolegyně, která je tu tady s námi. Thank you. Um, and good, morning to everybody. Děkuji vám, a přeji všem dobrý den a děkuji vám za příležitost vyjádřit nebo předložit řešení, o kterém jsme uvažovali v radě. Souhlasíme se stanoviskem Evropského parlamentu, že jsou komplikace, které se týkají účasti Spojeného království a Irska na tom eh, návrhu agentury jako takové z důvodu, eh, které vysvětlila právní služba Evropského parlamentu. Rovněž jsme hovořili o řešení rozdělit to řešení, ale dospěli jsme k názoru, že by bylo velmi obtížné ten návrh rozdělovat na několik částí. Je to z několika důvodů mimo jiné z praktického důvodu, ale jak vysvětlila právní služba Evropského parlamentu, je to otázka politické volby. A když jsme uvažovali o tom, jak bychom nejlépe ten problém mohli vyřešit, aniž bychom eh, ten návrh dělili. Máme zde další návrh rady, který vychází z článku 4 šengenského AKY. Podle toho článku 4 protokolu o šengenském AKY Spojené království a Irsko mohou kdykoliv požádat o účast v některých nebo eh, všech součástech šengenského AKY. Takže pokud jde o ten návrh té informační agentury, bylo by to možné protože jde skutečně o velmi konkrétní případ, ve kterém se zobrazují ty jednotlivé prvky, kterých se, by se zobrazily ty jednotlivé prvky, kterých se Spojené království a Irsko účastní nebo neúčastní. A myslíme si, že řešení by bylo takové, že Spojené království a, Irsko by požádali o účast na e, přijetí návrhu na základě článku 4 protokolu o šengenském AKI a na druhé straně e, by e, tento požádavek Eh, byl učiněn s jednomyslnou eh, podporou členů. Takže by bylo to rozhodnutí rady podobné jako rozhodnutí 2003 lomeno 65 rady, které umožňuje účastnit se určitých eh, částí šengenského AKY a rada eh, dala eh, Spojenému království a Irsku už k tomu tedy souhlase takto účastnit. A domníváme se, že takto bychom eh, vyřešili to, že Spojené království a Irsko by se mohli účastnit toho návrhu agent, týkajícího se agentury pro provozní říž, řízení z IT systému jako celku. Také jsme už informovali Spojené království a Irsko o možnosti tohoto řešení a máme dosud eh, kladnou odpověď Spojeného království, eh, ve které se říká, že Spojené království radě předloží žádost, aby se účastnilo přijetí jako celku. Irsko naproti tomu stále ještě posuzuje tento požadavek a poté, co dostaneme požadavek od jedné z těchto zemí nebo od obou, rada přijme rozhodnutí, kde pověří tyto země nebo schválí, aby tyto země se účastnily eh, takovéhoto řešení a tím se nám vyřeší tento právní problém, aniž bychom museli ten návrh dělit. Takže to tedy je návrh, který se, eh, takže ten návrh na vytvoření agentury by zůstal tak, jak je a adaptován na to nové řešení a zamezilo by to problémům vyplývajícím eh, z eh, jurisdikce Evropského soudu. A zástupce komise chce se vyjádřit, prosím. Much, Mrs. Chair. Um... Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já myslím, že to je jeden z takových případů, že všich, kde se všichni shodneme na těch hlavních předpokladech, nicméně e, nacházíme odlišná e, řešení. E, stejně tak, jak e, jako mm, právní rada parlamentu, e, a rady, tak i komise si uvědomuje, že to je velmi spletitý problém. Je to typický příklad eh, té variabilní geometrie. Nicméně eh, precedenty takových hybridních aktů existují. Jsou i takové případy, kdy je ošetřena ehm, tato variabilní geometrie v rámci jediného dokumentu. My si myslíme, že když budeme mít jeden jediný text se všemi mm, ujasněními a přesnými ustanoveními eh, a s tou různou mírou zapojení těch různých členských států do těch částí, které zapadají do té hybridní konstrukce, tak si prostě myslíme, že ten jediný právní akt by byl lepší řešení. Proč? Mm, za prvé si myslíme, že kdybychom eh, rozdělili ten akt na více Eh, dokumentů, eh, že by to nebylo dobré, šlo by to proti tomu, čeho se snažíme dosáhnout prostřednictvím Lisabonské smlouvy a těmi různými rekonfiguracemi eh, těch právních aktů. Ehm, a teď už se dostávám více k tomu meritu věci musíme velmi pragmaticky se dívat na ty následky, které by to rozdělení toho právního aktu mělo, protože v každém případě budeme mít hybridní konstrukci tak jako tak. Um, protože i když oddělíme třeba vydělíme tu část VIS nebo Eurodac, tam, kde je jasnější to zapojení jednotla, jednotlivých členských států, buď zapojené jsou nebo nejsou. Takže i při tom rozdělení bychom eh, to úplně nevyřešili. Ten, ten hybridní konstrukt bychom měli v každém případě a navíc bychom k tomu měli ještě daleko složitější právní rámec. Co si myslíme, že hovoří pro návrh komise, tedy vypracovat jeden jediný právní akt, to je především ten jazyk, který jsme zvolili a tady bych rád vybídl eh, všechny přítomné k podrobnějšímu čtení článků 20, tedy úvodních ustanovení 24 a 25. Tady opravdu říkáme, že Velká Británie a Irsko nebudou zapojeny do tohoto přijetí v míře, do jaké a tak dále. Takže tam eh, jasně říkáme, do jaké míry se tento text bude vztahovat na Spojené království Irsko a Dánsko a bude tedy odrážet to jejich zapojení do eh, toho právního základu tohoto instrumentu. Navíc Tady samozřejmě klidně můžeme najít ještě nějaký přesnější jazyk, přesnější formulaci, abychom to vyjasnili. Potom je tady ještě další věc. Ehm, musíme mít na paměti, že Spojené království, Irsko a Dánsko eh, finančně participují na tomto nástroji protože jsou zapojeni do části tohoto systému a ta agentura bude spravovat tyto systémy, tak to si myslíme, že jim také dává právo se také zapojit do hlasování o této agentuře, i když v té preambuli je jasně řečeno, že toto jak si, že tím nebude nijak dotčeno to, jak se budou později zapojovat do řízení té agentury, jakmile začne fungovat. Eh, Uvědomili jsme si, že to řešení, které teďka navrhuje eh, rada, samozřejmě jsme ho vzali na, na, na zřetel a musíme nalézt cestu z této složité situace. Chápeme, že je to všechno velmi čerstvé vzhledem eh, ke stanovisku Spojeného království a Irska k tomu navrhovanému řešení, takže mm, zatím vyčkáme, jak se eh, ty věci usadí a pokusíme se eh, dát hlavy dohromady s parlamentem a radou. Děkuji. Děkuji panu Tudorakovi a nyní eh, Karlosi máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych poděkovat eh, právní službě za stanoviska, která zde přednesla jsem velmi rád, že v radě nalezli řešení na to, jak by se tedy dal vyřešit tento právní problém. Doufám, že Irsko mm, se tedy bude moci zapojit a Spojené království taktéž a že tedy budeme moci projednat tuto zprávu o agentuře. Rád bych také navrhl časový harmonogram, takže myslím si, že bychom se měli stanovit 12. července jako tedy konečné datum pro předkládání pozměňovacích návrhů. Myslím, že moje zpráva už byla přeložena do všech jazyků a pokud dovolíte, tak bych rád tady se dotkl osmi krátkých bodů. Za prvé, proč vůbec takovou agenturu potřebujeme? Potřebujeme ji, protože nemáme žádné jiné řešení a protože parlament sám eh, si už formálně vyžádal ustavení této agentury. Eh, myslíme si, že tuto kompetenci bychom neměli dát Evropské komisi a komise sama vlastně říká, že nemá možnosti to udělat a není, ne, nebylo by to řešení, protože tento parlament by neměl eh, demokratickou kontrolu a my nemůžeme tu agenturu jak si eh, utvářet tak, jako když to bude eh, Evropská agentura. Takže to by bylo nejlepší řešení. Za druhé, pokud jde o ty nové systémy, myslím si, že pokud ta agentura bude zodpovědná za Eh, nové systémy, tak to musí být eh, ošetřeno eh, prostřednictvím jaksi legálních nástrojů, spolurozhodováním s radou, s parlamentem a musíme to jasně stanovit v tom textu. A za třetí musíme vyjasnit, jaké by byly cíle a úkoly této agentury. Eh, za čtvrté, pilotní projekty. Bylo by moudré eh, abychom se jaksi eh, nějak, abychom zabránili tomu, aby byly neustále rozšiřovány kompetence této pravomoci této agentury. Takže jsem také podal pozměňovací návrhy v tomto smyslu. Eh, sídlo agentury. Eh, víte, to je bod číslo 5. Víte, že tady jsou dva návrhy. První z Estonska, druhý z Francie. Eh, z právního hlediska to vidíme tak, že parlament může rozhodovat, jak si má stejné rozhodovací pravomoci tady jako rada. Ale uvědomujeme si, že tady existuje tradice nalézt řešení v radě a my to nechceme napadnout. Takže pokud rada přijde s dobrým řešením, myslím, že by nebylo vhodné, aby to parlament napadal. Ale měli bychom stanovit nějaké podmínky, nějaké parametry, kterými vlastně to řešení předurčíme a kterým pomůžeme eh, radě v tom eh, procesu rozhodování. Takže proto tady eh, také navrhuji pár pozměňovacích návrhů. A myslím, že bychom tedy měli lépe stanovit ty podmínky. A šestý bod, tady už se chýlím ke konci, komunikační infrastruktura. Nejsem proti tomu, že by tady mělo docházet k outsourcingu ale měli bychom si opět stanovit podmínky, tedy eh, na základě jakých podmínek eh, může nějaká tedy externí instituce tyto služby zajišťovat. Eh, bod číslo 7. Členové dozorčí rady a hlasovací práva. Jak se všichni uvědomují, jsou různá hlasovací práva v různých systémech. Pokud některá země není vázána Pokud tedy ten právní instrument pro ní není závazný, tak by tato země neměla mít právo dostávat klasifikované informace eh, a neměla by samozřejmě být zapojena do toho procesu rozhodování. Ta eh, účastnická práva a hlasovací práva by měla odrážet participaci v systému toho daného členského státu. Ehm, vlastně si myslíme, že předseda této agentury by měl být vybrán mezi členskými státy, které plně aplikují všechny nástroje řízené touto agenturou. Jinak by vůbec nedávalo smysl, kdyby to byl eh, někdo z členského státu, který je zapojen třeba do pouze jedné části tohoto systému. A poslední bod, ochrana údajů a demokratická kontrola. Tady, navrhuji, tady jsem navrhl několik pozměňovacích návrhů s cílem zvýšit ochranu údajů a demokratickou kontrolu. A doufám, že mi kolegové pomůžou a podají také pozměňovací návrhy. Mají na to čas do 12. července a do té doby ten, a tak, aby tento výbor mohl diskutovat a hlasovat v září. Děkuji. Děkuji vám, pane Kojo, to bylo velmi jasné a myslím, že nyní můžeme přistoupit k diskusi. Mám zde dvě žádosti o příspěvek ze strany kolegů. V první řadě pan Albrecht, eh, potom ještě další eh, eh, člověk má zájem o slovo. Děkuji paní předsedkyně a děkuji Karlosi Koejovi za zprávu. Velmi si cením těch dobrých pozměňovacích návrhů a ačkoliv jsem kritický k centralizaci infrastruktury, databází, především pokud z hlediska ochrany údajů. V tomto případě bych skutečně chtěl říci, že ta ustanovení, ta pozitivní ustanovení, proti interoperabilitě databází jsou zcela zásadním bodem a jsou to klíčové body pro parlament i do budoucna, takže bychom se jich měli držet. Protože to není tak, že bychom si řekli, dobře, tak teď jsme donuceni, teď nemáme žádnou jinou infrastrukturu a potom v dalším kroce, v dalším kroku ji otevřeme k interoperabilitě. Tohle to je zcela základní princip pro Evropský, že Evropský parlament to takto chce mít, protože vidíme nebezpečí kombinace všech, všech těchto databází, které byly vytvořeny pro konkrétní cíle nebo za konkrétním účelem. Může se totiž stát, že bude situace, kdy nebudeme chtít, aby byly interoperabilní. Takže z mého hlediska je to tak, že bychom v tomto smyslu neměli mít silná pozitivní ustanovení a je bylo by těžké pro mě osobně a předpokládám i pro Evropský parlament přijmout případná takováto ustanovení. Děkuji vám, paní Latford, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Souhlasím s tím, co říkal pan Albrecht. Myslím, že vyjadřil návrh tohoto výboru Hm, který má takové další opatrné zastoupení v panu Eh, Kellyho, protože vytvoření této agentury neznamená, že se spojí databáze nebo že bude interoperabilita. To jsou dvě odlišné věci, úplně oddělené jedna od druhé a myslím si, že není žádný důvod, proč by společný řízení mělo nějakým způsobem eh, propojovat tyto databáze. Máme velikou důvěru v práci pana Koelia, jako obvykle nakonec, protože on má velmi dlouhou zkušenost se SISem a obecně s řízením eh, evropských databází a ví, že potřebujeme pečlivá pravidla pro řízení dat pro ochranu údajů a musíme respektovat všechny zákony v této oblasti. Ještě jsem si nepřečetla eh, stanovisko právní služby eh, rady, nebo komise, rada to byla, ale myslím si, že Carlos Coelho zcela eh, správně říká, že je připraven vzít v úvahu všechny moudré věci, které přicházejí v dialogu od rady že ne, neklade žádné předběžné limity, to je velmi důležité. Důležité je také, aby, si zúčast, aby zúčastněné strany, eh, zúčastněné země nepřekračovaly svá eh, práva, pokud jde o rozhodování nebo přístup do SISu 2, protože vycházíme vlastně ze SISu protože jsou některé státy, které jsou v SISu, ale nejsou v Eurodaku. A eh, vládnoucí strana, předpokladám nezmění eh, svůj názor na úctu E, k právním e, ustanovením, k právnímu základu, protože tady máme e, otázku šengenského aky, Frontexu, regulace pasů, přístup k údajům BIS, máme zde stanovisko soudního dvora a všichni se jim musíme řídit. Takže myslím, že není třeba testovat nějaké limity jsou eh, lidé, kteří zajistí, že to bude v pořádku a my to podpoříme. Dále bych chtěla eh, podpořit to, co říkala komise, pokud jde o jasnost. V tom integrovaném a globálním přístupu je možné jasnost zaručit, zajistit, protože máme pravidlo, aby to bylo transparentní a jasné, tak aby to nemátlo běžného čtenáře protože fakt je, že jsme měli propojení prvního a třetího pilíře. Teď v tom Schengenu doufáme, že budeme mít jeden právní nástroj pro všechno a myslím si, že to bude silný regulační bod, který ten celý balíček posílí. Ale každopádně eh, změní těch článků musí být velmi jasné. Doufám, že a zde se odkazuje na zpravodaje, že e, rozhodnutí a přístup nebudou neslučitelné a budou plně respektovat omezení zemí, které se plně neúčastní, protože to je určité bezpečnostní opatření v šengenském AKI. A dále mám e, své neustále přání eh, týkající se Spojeného království Irska a Dánska snad se někdy splní. Děkuji. Nyní bych se chtěla zeptat předsednictví, zda se k tomu chce vyjádřit. Děkuji, paní předsedkyně. Velmi jednoduše a stručně. Pro španělské předsednictví poté, co jsme tedy naše předsednictví vykonávali šest měsíců a věnovali se také tomuto tématu, tématu, které začalo švédské předsednictví, mohu říci, že jsme velmi spokojeni, že vidíme, že ten dokument opravdu eh, pokročil, že byl odsouhlasen a přijat eh, různými pracovními platformami vidíme, že tady dochází k velké schodě, že dochází k, sodě, k souhlasu i v souvislosti se zprávou Evropského parlamentu. Pan eh, Kojdo opravdu vykonal obrovitánskou práci, dotknul se opravdu těch nejdůležitějších bodů, na kterých také pracovala rada a u většiny z nich jsme opravdu dosáhli koncenzu, souhlasu a jsme si jistí, že u většiny z nich se bude velmi brzo moci přijat politické eh, rozhodnutí. To znamená, že já velmi doufám, že co nejdříve dojde k hlasování a odsouhlasení v rámci eh, rady. Co se týče dvou eh, příspěvků kolegů z Evropského parlamentu, tak eh, já bych eh, jen rád řekl, že španělské předsednictví opravdu mm, dává ty maximální záruky, eh, co se týče zřízení této Evropské agentury. Eh, tato agentura opravdu nechce narušovat eh, ochranu údajů. To znamená, že tato agentura opravdu bude kontrolovat bezpečnost těchto údajů. A to se samozřejmě týká i všech ostatních dokumentů, které jsou již v platnosti a všech mechanismů, které fungují. To znamená, že tady půjde o nový systém. Ten, tato agentura bude zřízená nebo stanovená na základě řádného legislativního postupu a ze všech jednání eh, jasně vychází, že eh, tyto zásadní principy budou zaručeny, budou dodržovány, to znamená, že vám opravdu můžeme dát ty maximální záruky. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám a slovo má komise. Thank you very much, Mrs. Chairman. Děkuji paní předsedkyně za to, že jste mi znovu dala slovo. V první řadě bych chtěl poděkovat zpravodaji za zprávu a za velmi konstruktivní práci. Příliš se podíváme na pozměňovací návrhy. Pro komisi je většina z nich přijatelná v té formě, jak byly formulovány. Některé je potřeba trošku přeformulovat. A především vítám návrh týkající se jmenování generálního ředitele nebo postupu jmenování generálního ředitele, je zde řada pozměňovacích návrhů, které posilují text, navržený text. Takže to tedy jsou takové obecné poznámky týkající se našeho stanoviska. Pak zde jsou určité téma, určité otázky, které nás znepokojují a velmi stručně se vynasnažím se o nich zmínit. V první řadě je to otázka komunikační infrastruktury, která je taková, má být viditelnější. Je to aspekt řízení systémů, který je přítomen v právním základu všech systémů a proto se konkrétně o tom zmiňujeme v textu a tím nechceme udělat nic jiného, než posílit a objasnit úkoly agentury. Ale každopádně teď se odkazuji na pozměňovací návrh číslo 14. Podrobné podmínky které jsou obsaženy v tomto pozměňovacím návrhu, přesahují to, co je potřebné pro tento právní text. A jak jsem říkal, my už máme právní eh, systé, základy pro SISVIS a Eurodac a tedy pokud jde o bezpečnost, o komunikační infrastrukturu těchto systémů a není z našeho hlediska žádný důvod, abychom doplňovali nebo nahrazovali tyto podmínky dalším textem. Navíc kompetence a odpovědnosti které se týkají jak smluvních záležitostí, tak dohodnutých záležitostí přijímá, přejímá agentura. A je zde tedy něco, co zase vychází z té právní, eh, z právního základu SIS 2. A když v tom právním textu eh, agentury bychom to takto měli, šli bychom vlastně proti tomu, co už bylo eh, a je vyjádřeno v tom právním základu SISVIS a Eurodaku. Takže eh, eh, tyto podmínky, tak jak byly formulovány velmi detailně, prakticky definují podmínky výběrových řešení a to přesahuje takovýto právní akt. Myslím si, že to se týká smluvních postupů, za které je komise stále odpovědná. A pár dalších věcí, ke kterým bych se chtěl vyjádřit, například pozměňovací návrh 24, který se týká členství v radě je e, důvod, proč komise navrhuje dva členy místo jednoho, protože tato agentura má roli, která přesahuje normální e, e, fungování, proto komise by tam měla mít dva členy a komise se domnívá, že by tam tedy měla mít více než jednoho člena, jak obvykle mívá, a proto bychom rádi trvali na tom našem návrhu dvou zástupců v řídící radě. Pokud jde o přístup k dokumentům, pro členské státy, které se neúčastní. To jsou pozměňovací návrhy 13 a 37. Domníváme se, že zde jsou dvě odlišné věci. Za prvé účast na hlasování, která vychází z geometrie, ale přístup k dokumentům je věc, která nemusí mít stejnou logiku, protože si myslíme, že eh, při hlasování eh, je něco jiného a všechny eh, Státy, které se aktivně účastní agentury, by měly mít přístup k, hlas, eh, k dokumentům, i když nebudou mít hlasovací právo. Jsou tady věci, které se překrývají, protože se to týká managementu eh, systémů jako takových a bylo by velmi obtížné technicky oddělit to, jak jeden stát by měl přístup k části dokumentů a ne k další části dokumentů, takže si myslíme, že ten zákaz přístupu k dokumentům by měl být znovu uvážen. Pak ta poradní skupina nebo poradní skupiny. E, ta logika vytvoření poradní skupiny je, aby zde byl určitý byly technické vstupy a technické znalosti, protože to by byla možnost tedy vytvoření e, poradních skupin pro případné eh, další systémy v budoucnosti a byli bychom tedy rádi, kdyby se to objevilo v textu. Potom eh, publikace nebo výběr eh, ředitele po prvním zasedání správní rady nebo řídící rady. Rádi bychom, aby nebyla, nebylo takové omezení, protože chceme agentury, agenturu vytvořit co nejdříve a chceme, aby mohla EU eh, zveřejnit, kdo bude jejím ředitelem už před zasedáním eh, řídící rady právě proto, že je potřeba eh, připravit tu publikač, ten publikační postup. Chtěli bychom, aby to bylo před prvním zasedáním rady. A pokud jde o hlasovací práva přidružených zemí, už se o tom eh, hovořilo v pracovní skupině radě. Chtěli jsme nechat otázku hlasovacích práv na dobu, kdy Eh, přidružené země budou jednat o své účasti na agentuře, takže eh, proto eh, slova hlasovací práva bychom chtěli nechat v textu, protože když se to jenom implikuje, nebo když se to zahrnuje, eh, nebo zahrnuje, implikuje, tak je prakticky to dává automaticky možnost jednat a účastnit se hlasovacích práv. Nechali bychom to tedy na dobu, až tyto země budou jednat o své příslušnosti k agentuře. A rád bych řekl, že komise Eh, vždycky eh, velmi dbá na právní základ všech systémů, protože ty zcela jasně vytvářejí určitá omezení, která budeme respektovat. A to je další obava poslanců. Agentura nemůže přebírat funkce eh, ze své vlastní vůle, nemůže dělat víc, než co jí říká příslušný právní nástroj a tento nový systém nebo no, eh, nový způsob řízení informačních systémů dává nové příležitosti jak poslancům parlamentu, tak radě, aby se vytvořil eh, takovýto nový systém eh, pomocí spolurozhodování. Teď se určité určitá, eh, určité delimitace už definují, vytvářejí tak, aby agentura mohla převzít své funkce. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Chtěl by se vyjádřit zpravodaj. Thank you, chair. Um... Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji za vlídná slova svým kolegům, také předsednictví a komisi. Chtěl bych připomenout, že když jsem přednášel svůj návrh zprávy, tak jsem ho přednášel až po diskusi se stínovými zpravodaji, takže mnoho těch komentářů vlastně vzešlo z té užitečné debaty se stínovými zpravodaji, takže tímto jim také děkuji za jejich pomoc pokud jde o ty obavy, které tady vznesl pan Habert, které se týkají interoperability, to je ošetřeno eh, v pozměňovacím návrhu 9, kdy předpokládám, eh, jak si eh, zákaz interoperability mezi těmi systémy. Souhlasím s tím komentářem, který tady přednesli moji kolegové, pan ale pokud jde o komentář komise, tak se nevyjádřím úplně ke všemu, ale budu muset ještě zvážit jejich argumenty, ale jenom asi tří nebo čtyř věcí bych se přeci jenom rád dotkl. Pozměňovací návrh číslo 14. Dokážu porozumět tomu, že argument komise podle argumentu komise se příliš zaměřujeme na detaily těch podmínek eh, pozměňovacího návrhu číslo 14, ale my k tomu máme své důvody. Máme eh, totiž velké obavy, nebo hodně nám záleží na bezpečnost těchto sítí. Já už jsem tu otázku vznesla na Evropskou komisi eh, a pokud jde o S-test a zatím totiž máme dost znepokojivé informace o tomto systému. Například je eh, kancelář v Káhyře, kde jsou k dispozici všechny informace, eh, například eh, všichni zaměstnanci mají vlastně k dispozici velké množství informací o hlavních například adresách, internetových protokolech, o e, státní správě členských zemí, protože jsme jak si udělali outsourcing pro tu Evropskou agenturu, která má jednu svůj kancelář v Egyptě. A já si opravdu dělám velké starosti, pokud jde o ty bezpečnostní podmínky. V Bratislavě jsou podle mě ty bezpečnosti budovy, kde sídlí e, pracovníci této služby, jsou opravdu politování hodné, velmi špatné. Takže máme vážné obavy o bezpečnost tohoto systému. Čekám na odpověď Evropské komise. A raději bych měl nějaké pojistky v tom právním dokumentu. E, komise třeba tady oponuje, že by ty podmínky tam neměly být v tom právním textu a já odpovídám, že je na právnicích, aby to posoudili. Takže parlament a rada se musí rozhodnout, co bude obsahem toho zákonu nebo toho právního aktu. Ale pokud nezajistíme bezpečnost, tak máme, máme strach o to, jak se ty věci spravují, tak přece musíme mít taková právní ustanovení, abychom se vyhnuli nějakým budoucím problémům. Druhá věc. Eh, přístup k dokumentům 3637. Nechápu, proč bychom měli dávat přístup k dokumentům eh, státu, tu, který do toho systému sám není zapojen. Chápu, že jsou některé dokumenty horizontální takzvaně, to znamená, e, týkají se e, řízení celé agentury, takže je to dokument, který se nedá rozdělit na jednotlivé části, ale určitě jsou takové dokumenty, které se týkají každého jednotlivého systému. A podle mě Přístup k těmto informacím by měl být poskytnut jenom těm členským státům, které jsou do těchto systémů sami zapojeny. Eh, pokud jde o poradní skupiny, eh, já tomu rozumím tak, že ty poradní skupiny, eh, že s nimi se počítá právě v tom novém systému. Takže pokud řeknu, nové systémy mm, by měly být jaksi řízeny tím novým nástrojem, tak jakmile schválíme ten právní nástroj, tak bychom měli řešit otázku poradních skupin. Takže pokud eh, zařídíme eh, nějakou takovouhle evropskou agenturu jako PNR eh, a pokud, pokud se rozhodneme tam ještě jak si mm, přidat tu poradní skupinu, tak to musíme nějak eh, ošetřit. Takže paní předsedkyně, závěrem bych chtěl říct, že jsem připraven pracovat na těch detailech s Evropskou komisí. Čekám na další eh, příspěvky do debaty. Jistě je tady celá řada dalších témat, pokud jde třeba o správní radu ředitele, agentury a tak dále. Eh, každopádně si myslím, že bychom měli požadovat, aby vznikla agentura, která může řešit problémy, které reálně máme. Potřebujeme agenturu, která bude řídit a spravovat tyto databáze, zajistí vysokou ochranu údajů, bude pracovat efektivně a bude používat eh, spolehlivá data a zároveň bude eh, pracovat hospodárně a tak dále. Takže doufám, že připravíme co nejlepší zákon, tak abychom eh, si připravili co nejlepší řešení. Takže děkuji za tento návrh komisi, protože o to také eh, parlament komisi požádal. Děkuji. Děkuji panu Koeliovi. <clears throat> Teď můžeme eh, uzavřít tento bod. Předtím vám ještě připomenu to, co už řekl zpravodaj. Eh, pozměňovací návrhy můžete podávat do 12. července do 12 hodin, tedy poledne. Teď se dostáváme do, ke dvěma posledním bodům, které máme na pořadu jednání dnes dopoledne. To bude společná rozprava o dohodě mezi Evropskou unii a Gruzí o usnadnění udělování víz a dohoda mezi Evropskou unii a eh, Gruzí o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob. Eh, tady je spravodajkou obou těchto zpráv paní Natalie Griesbeck. To rozhodnutí vyjednávat o těchto dohodách bylo přijato radou v září 2008, vyjednávání probíhala v roce 2009 a eh, ty dohody byly dokončeny v eh, listopadu 2009. Rada ho podepsala už 16. Eh, června. Eh, Velká Británie a Irsko mají ještě tři měsíce na přistoupení, takže teď bych dala slovo komisi, aby nás obeznámila s obsahem těchto dvou dohod. Potom se obrátím na zástupce španělského předsednictví, zdali budou chtít také eh, hovořit a potom zahájím rozpravu. Takže jako první vystoupí zástupce komise. Euh, euh, Děkuji, paní předsedkyně. Eh, vy jste to řekla sama. Ten signál na, eh, pro, k zahájení eh, rozpravy, která předcházela těch, těmto dohodám, vyšel z mimořádného z mimořádné Evropské rady v září 2000 8, který následoval po vážné krizi, kterou máme všichni ještě v živé paměti. Jasně, eh, šéfové eh, vlád a států eh, chtěli gruzínskému lidu vyslat tedy jasný signál o solidaritě Evropské unie, zejména kromě celé řady iniciativ, které byly v tom okamžiku schváleny, zejména tedy v oblasti usnadnění mobility osob a e, mezi lidských kontaktů. E, z toho důvodu jsme byli požádáni, abychom zahájili tento e, proces vyjednávání, který, jak jste paní předsedkyně sama řekla, byl poměrně rychlý, protože jsme v roce 2009 už dostali povolení od Rady zahájit vyjednávání a za necelý rok jsme dospěli až ke konci té cesty spolu s našimi gruzínskými partnery. Ty dohody ať už je to dohoda o usnadnění udělování víz nebo dohoda o readmisi, jsou obě dvě poměrně blízké tomu, co je dnes jaksi běžná standardizovaná podoba eh, pro Evropskou unii. Pokud jde o dohodu o usnadnění udělování víz, šengenský víz, Eh, tato dohoda umožní gruzínským občanům ehm, jaksi celou řadu zjednodušení, zejména pokud jde o maximální lhůtu pro eh, vydání víz do deseti dní eh, o, za snížený poplatek od 35 do 60 eur někdy dokonce i zdarma pro určité kategorie potenciálních eh, cestujících, jako jsou třeba studenti, eh, novináři, eh, vědci, účastníci různých kulturních akcí a podobně, jako jsou třeba děti, důchodci a postižení. Ty též kategorie cestujících také mohou využít dalších zjednodušení, například zjednodušení eh, těch požadavků na dokumenty, které je třeba přiložit k té žádosti, nebo vydávání výzko opětovnému vstupu do šengenského prostoru. Obvykle, pokud jde o v návaznosti teda na eh, počet žádostí, obvykle eh, to, to, tento dokument Ehm, využije asi 60 tisíc gruzinských občanů ročně. Zhruba tedy 60 tisíc gruzinců ročně si požádá o eh, šengenské výzum, ale cílem je také, jak už jsem předeslal, tím, že nabídneme tento nástroj mobility aby se počet těch gruzinských občanů, kteří cestují do Evropské unie, aby se mohl v budoucnosti zvýšit. Eh, ta dohoda tam počítá s s výjimkou pro držitele diplomatických pasů, což by mělo eh, usnadnit eh, diplomatické kontakty mezi Gruzí, Evropskou unii a jejími členskými zeměmi. Je také zajímavé si všimnout toho, paní předsedkyně, že od eh, vstupu v platnost Lisabonské smlouvy tato Dohoda o usnadnění udělování víz mezi Evropskou unii a Gruzí bude první dohoda ke které se bude moci vyjádřit Evropský parlament v návaznosti na ty e, změny institucionální vyvolané právě Lisabonskou smlouvou. Jak je tomu vždy, e, tato smlouva o usnadnění udělování víz je, jde ruku v ruce s dohodou o readmisi. Opět je to velmi vlastně mm, typická eh, standardní dohoda, kterou jsme už uzavřeli s celou řadou třetích zemí. Eh, vztahuje se pouze ne, nejen na eh, gruzinské občany, které zde pobývají nezákonně, ale také na všechny občany třetích zemí, u nichž můžeme zjistit, že přicestovali s jistotou přes eh, území Gruzie předtím, než se tedy přišlo na to, že pobývají nelegálně na území členského státu Evropské unie. Tady opět máme určité údaje, které nám umožňují mm, odhadnout, jaký by mohl mít dopad takovéhle dohody. Ty poslední statistiky, které máme k dispozici, jsou z roku 2007 a až do této doby zhruba 4800 eh, eh, gruzinských občanů zde tedy pobývá nelegálně, tedy v některém členském státu Evropské unie. Takže to je třeba takový statistický údaj, podle kterého si můžeme udělat představu o dopadu této dohody. Je to druhá smlouva tohoto typu eh, po smlouvě o readmisi s Pakistánem, ke které se tedy znova bude vyjadřovat eh, Evropský parlament. Eh, <clears throat> parlament nás požádal, abychom byli velmi pozorní, zejména pokud jde o ochranu osobních údajů, které jsou vyměňovány v rámci těchto dohod nebo v souvislosti s dodržováním všech eh, závazků, které vyplývají eh, z mm, mezinárodních právních nástrojů, zejména v souvislosti s ochranou lidských práv. Samozřejmě tady eh, připomínám, že Gruzie je také signatářem mezinárodní dohody o, eh, ochr- o ochraně uprchlíků z roku 71. Takže tyto dohody reagují na vysoké očekávání ze strany vlády a zejména eh, obyvatelstva Gruzie, pro které je to jaksi hmatatelný důkaz evropské solidarity s touto zemí. Byli, eh, získali tedy značnou podporu v radě, Předsednictví se, myslím, k tomu také vyjádří a doufám, že tyto dohody v co nejkratší době schválí také Evropský parlament. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji a nyní dávám slovo španělskému předsednictví. Děkuji, paní předsedkyně. Budu hovořit v první řadě o readmisní dohodě. Obsah eh, této dohody byl vysvětlen komisí, myslím si, že je velmi do detailu. To znamená, že to, co bych chtěl zdůraznit, je to, že jsme velmi spokojeni s řešením. Nikdy není jednoduché vyjednávat readmisní dohodu s třetím státem a myslíme si, že komise vykonala velmi dobrou práci. A z toho důvodu poprosíme Evropský parlament za relativně krátkou eh, dobu, aby se k tomu vyjádřil a v případě, že by souhlasil, aby eh, obsah ratifikoval ten obsah odpovídá klasickému obsahu readmisních dohod, to znamená, že se tady hovoří o zodpovědnosti všech signatářů a možná, že bych zdůraznil důležitost respektování ženevské úmluvy a všech ostatních úmluv týkajících se základních lidských práv. A jen bych zopakoval tedy, že my jsme velmi spokojení s tím finálním obsahem. Rád bych eh, řekl, že tedy nemáme ještě podpis eh, rady a komise, protože ještě stále čekáme na vyjádření Spojeného království a Irska. Jak všichni víte, co se týče dohody a e, příloh, tak e, u nich Spojené království a Irsko mají tři měsíce na to, aby se vyjádřili. E, tento období ještě nevypršelo, to znamená, že nevíme, jakým způsobem se Spojené království a Irsko k tomuto postaví, protože u některých dohod již víme, že to jejich rozhodnutí bylo negativní. V každém případě Chci ještě jednou zdůraznit, tedy aniž bychom věděli ten poslední konečný postoj Spojeného království a Irska, tak my jsme opravdu velmi spokojeni, byli bychom velmi rádi, kdyby Evropská, eh, Evropský parlament také souhlasil. Co se tý, týče mm, facilitace víz, tak já bych opět velmi rád předal slovo své kolegyni, která se zabývá touto otázkou. Já nemám k tomu příliš co dodat. Mohl bych říci, že když se tedy netýká o čistě výzovou otázku, závěry výjimečné rady ze září 2008, tak se v rámci Rady hovořilo o důležitosti posílení vztahů mezi Evropskou unii a Gruzí. Hovořilo se také o vytvoření volné zóny obchodu a tato volná zóna obchodu bude pod kapitulou asociační dohody, o které se začne vyjednávat pravděpodobně v červenci tohoto roku společně s dalšími eh, státy Kavkazu, s Armenií a s Azerbajdžánem. I když s Azerbajdžánem, jelikož eh, Azerbajdžán není členem VTO, tak tady nebudeme moci vyjednávat o takovémto druhu smlouvy. Děkuji. Děkuji vám. A nyní poslanci napředávám slovo zpravodajce paní Grisbeck. Merci, madame la Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, já bych chtěla poděkovat eh, před, představitelům rady a komise za jejich jasná vystoupení a za to, jak nám tady předestřeli obsah těchto dvou dohod. Eh, takže je to eh, na jedné straně úvodní řeč, ale je to zároveň i závěrečná řeč svým způsobem, protože myslím, že my jako spolu s kolegy bychom mohli ještě hovořit o různých modalitách, o těch technických podmínkách obou dohod, jenom jsme ve velice zajímavé fázi, protože je to na jedné straně jaksi historická změna a na druhé straně nějaký institucionální e, postup, který je vlastně relativně novátorský, jak tady připomněli zástupci rady a komise, pokud jde o e, stanovisko parlamentu. Je tady jasná e, vůle o přiblížení Gruzie k Evropské unii, která e, jak si je vyjádřena celou řadou politických Eh, aktů eh, v rámci například VTO, Světové tedy obchodnické organizace, mm, dohodou o partnerství s Evropskou unii a samozřejmě všichni si pamatujeme ten traumatický zážitek jak pro Gruzice, tak pro Evropskou unii. Eh, narážím tady na ruskou invazi do Jižní Osety a Abcházie v srpnu 2008, která ovlivnila každopádně eh, evropskou sousedskou politiku a která taky na kterou tedy také Evropská unie zareagovala tímto rozhodnutím a tímto jasným signálem, o kterém hovořil zástupce komise, totiž od podzima 2008 bylo přijato rozhodnutí zahájit eh, tato vyjednávání s Gruzí. Takže v srpnu byla už při, přijata celá řada politických iniciativ eh, ze strany evropských institucí. Například 20. května loňského roku náš parlament přijmu usnesení o evropské strategii pro Jižní Kavkaz, o kterém se taky hovořili. Tam jsme se rozhodli eh, pokračovat v aktivní strategii v tomto regionu, tak abychom podporovali stabilitu a prosperitu a usnadnili řešení konfliktů které, eh, na které se jaksi někdy zapomíná. Takže tady je celá řada těch kroků a iniciativ. Samozřejmě to všechno pramení z té naší vůle, aby se Gruzie eh, obrátila spíš směrem k Evropské unii než někam jinam. Eh, děkuji vám za to vaše schrnutí těch různých právních nástrojů. Samozřejmě ta readmisní dohoda musí z právních důvodů existovat proto, aby ta dohoda o usnadnění udělování víz mohla eh, dobře fungovat. Myslím, že všechny ty, eh, ty eh, technické, ty odborné věci, jsou velmi jasně vyjádřeny v obou těchto dohodách v kostce se dá říci, že eh, usnadníme tuto spolupráci nejenom se státem, ale i s občany v těch objemech, které se zdají relativně skromné, i když pravděpodobně porostou. A také na druhé straně z toho vyplyne také konsolidace vztahů mezi eh, Gruzí a Evropskou unii prostřednictvím těchto vyjednávání a těch závěrů, ke kterým se dospělo. A je tam ještě jedna věc, která nás možná odlišuje, protože to je jak se taková premiéra pro novou roli Evropského parlamentu, kterou Evropský parlament získal v důsledku Lisabonské smlouvy a který nemůžeme úplně srovnávat s tou dohodou s Pakistánem, protože tady jsou prvky které jsou dost odlišné z právního hlediska, protože eh, eh, Gruzie uzavírá jasně tedy reciproční smlouvy a je signatářem eh, Evropské umluvy o lidských právech, ale také Ženevské konvence o uprchlících. Takže je to důležitý krok, je to začátek možná celé řady takového to modelu, takové, takovýchhle modelových smluv. Tedy toho systému těch právních podmínek a e, různých bezpečnostních pojistek, které odrážejí vůli našeho parlamentu. Děkuji. A nyní máme jednu žádost o slovo. Paní Danoka, prosím. Ano, děkuji vám, paní předsedající. Moje skupina podporuje eh, kroky k usnadnění udělování víz partnerům. K tomu nemáme žádné připomínky, především proto, že jde o typickou formu dohody, ale musíme být velmi opatrní, pokud jde o readmisy a readmisní smlouvy. A moje otázka je směrována na komisi. Rozuměla jsem správně, že jste říkal, že předmět této smlouvy se bude týkat pěti tisíce lidí, kteří teď jsou na území Evropské unie a jste přesvědčeni nebo můžete nás ujistit, že tito lidé budou v bezpečí, pokud budou eh, vyhoštěni a vráceni zpět do Gruzie, protože víme, že na různých územích jsou různé, je různá situace, eh, tito lidé mohou mít eh, různé pasy a můžete nás tedy ujistit, že ne, tito lidé nebudou ohroženi na životě, pokud se vrátí? Pan Busutil, prosím. Děkuji vám. Moje kolegyně Monika Matovej je stínovou zpravodajkou k těmto dvěma zprávám není zde, takže nebude zasahovat. Já eh, bych chtěl vyjádřit stanovisko eh, posledního mluvčího, protože si myslím, že obě dohody jsou velmi dobrou strategií a dohoda o usnadnění udělování víz musí jít ruku v ruce se zpětným přebíráním neopravně pobývajících osob, protože si myslím, že to je velmi dobrá strategie, jak právě prosadit, jak dosáhnout readmisní dohody, protože to odpovídá imigrační politice. Jak jsme slyšeli dnes dopoledne od španělského předsednictví, je, vyžaduje, no, potřebujeme rovnováhu mezi naší politikou týkající se legální migrace a politikou v oblasti ilegální imigrace, když nebudeme mít rovnováhu mezi těmito dvěma E, migračními politikami, nebude to fungovat, protože e, by to byla, bylo jinak pozvání, aby přišli do Evropy a nelegálně zde pobývali. Takže to je právě e, další podpora toho, abychom podpořili tuto politiku. Jak tedy usnadňování víz, tak readmisní dohody. Gruzie je signatářem důležitých úmluv, ženevské úmluvy a evropské úmluvy o lidských právech a proto si myslíme, že toto zaručuje bezpečnost lidí, kteří tam budou vráceni. A na závěr, paní eh, předsedkyně, bych určitě doporučoval, abyste eh, hlasovali ve prospěch těchto smluv. Děkuji a nyní dávám znovu slovo komisi, aby odpověděla na tyto otázky. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Děkuji paní spravodaj, spravodajce a také eh, poslancům, kteří podporovali eh, práci komise eh, Rady a vlastně Evropské unie jako takové v této věci. Pár věcí, které bych mohla objasnit, pokud jde o otázky, které tady vznesla paní Deluka. Rád bych připomněl to, co jsem už řekl obecně o té dohodě o readmisi, zejména v souvislosti se smlouvou o Pakistánu jsme o tom hovořili. Readmisní smlouva je vlastně procedurální smlouva, která organizuje a zjednodušuje ten postup eh, repatriace občanů třetích zemí, které zde pobývají nelegálně. Začíná platit od okamžiku, kdy je přijato rozhodnutí členskou zemí v tomto případě. Toto rozhodnutí o vyhoštění eh, jak si je ošetřeno tou takzvanou směrnicí o návratu, která by měla začít platit na konci tohoto roku a která je tedy eh, plodem společné práce parlamentu a komise. A jakmile členský stát přijme rozhodnutí o vyhoštění v určitém konkrétním případě, tak obecně a podle eh, tedy ustanovení této smlouvy je ten stát vázan všemi principy mezinárodního práva, mezinárodního eh, humanitárního práva. Takže tady ty záruky jsou, jsou to silné záruky a readmisní dohoda, ať už je jakákoliv, ji v žádném případě eh, neohrožuje. Pokud jde o tady i konkrétní příklad eh, Gruzie, ano, podporuji, ano, potvrzuji to číslo, které jste řekla, tak je, to vlastně ta statistika z roku 2007, to se týkalo, které se tedy týkalo gruzinských občanů, které, kteří pobývali eh, nelegálně na území Evropské unie a bylo to přesně 4800 eh, osob. Eh, kdyby byly tyto osoby navráceny do vlasti podle té dohody o readmisi, tak by jak se měly všechny tyto záruky, které jim poskytuje eh, Gruzie, která je vázána mezinárodními nástroji, jako je například Evropská umluva o ochraně lidských práv a také Ženevská umluva. Takže myslím, že mohu říci, že v tomto konkrétním případě na který jste se ptala, eh, můžeme poskytnout všechny záruky, jak ze strany členských států, které přijmou rozhodnutí o vyhoštění, tak na straně eh, gruzinských eh, úřadů, které jak si přijímají tu osobu, tak tam je zaručeno dodržování všech lidských práv a svobod. Děkuji, paní předsedkyně. Tam se není zpravodaje. Chcete zareagovat? Děkuji za jasné, přesné odpovědi, které jsou velmi dobře zakotveny v této dohodě a vlastně stvrzeny podpisem gruzin, gruzínské strany. Takže nám poskytují e, záruky o dodržování lidských práv. Já jsem eh, očekávala ze strany svých kolegů, kterých tedy pravda už tady není mnoho v toto hodinu, že možná bychom mohli tento proces ukončit eh, na podzim a vlastně uzavřít tu debatu eh, současně k oběma těmto dohodám, paní předsedkyně a já předložím návrh smlouvy eh, eh, takže návrh smlouvy bude předložen po letní přestávce a nyní tady ukončuji dopolední zasedání. Pokračovat budeme odpoledne v půl páté. Děkuji vám.